Milí kolegové, kolegyně, navrhuji, abychom zahájili naši práci. Omlívám, omlouvám se, že máme trošku spoždění, ovšem od 8 do 9. Já vás teď poprosím všechny. Takže ano, já bych poprosil i asistenty, kteří zde telefonují, aby prosím telefonovali mimo naši místnost, čili proběhla pracovní schůzka, proběhla pracovní schůzka ohledně vnější diplomatické služby. Je tam několik problémů i na mezinárodní scéně, které samozřejmě vyžadují určité, určitou možnost mobilizace, využívání našich evropských finančních prostředků. Čili začínáme náš dnešní program. A to jsou návrhy komise. Jsou to návrhy komise, které se dotýkají finančních výhledů 2014 až 2020. My už jsme včera odpoledne, na začátku odpoledne už vystoupil pan Jacques-Luc Dehan k tomuto tématu. Rovněž jsme včera večer už si něco řekli o naší naše postupu práce na koordinátorech, ovšem zatím ještě nemáme mezi politickými skupinami, jsme nedosáhli nějaké dohody. Nedosáhli dohody, pokud je o celkovou organizaci, organizaci v rámci našeho výboru pro přípravu těchto jednání týkajících se návrhu. Čili možná samozřejmě, že by vám poskytl nyní určité informace, které máme k dispozici a zároveň se podívala na seznam určitých věcí, na kterých musíme ještě v rámci politických skupin pracovat, tak aby jsme dosáhli určitého politického souladu, tak aby opravdu na začátku um, po nás jsme mohli začít fungovat, protože samozřejmě ta práce začne až teda v září. Rád bych poděkoval generálnímu řediteli eh, za to, že je mezi námi. Samozřejmě bude-li mít zájem, tak může odpovědět na, i na dotazy, které zde zazničily. Jak to asi, jak bych to prezentoval? Evropská komise, tak jak jsme si to přáli, a my děkujeme, my už jsme samozřejmě poděkovali komise na tom veřejném, na té veřejné debatě minulý týden ve Štrásburgu. Komise připravila určité návrhy, pokud jde o výdaje, pokud jde o různé kategorie finančních výhledů pro období 2014-2020 a zároveň určité návrhy, které se týkají příjmu, reforma vlastních zdrojů a samozřejmě, že i vytvoření nových vlastních zdrojů. Pokud jde o radu, došlo k rozhodnutí svěřit tato jednání, které se týkají tohoto tématu, Radě pro všeobecné záležitosti, která bude koordinovat, která bude koordinovat obě dvě tyto oblasti. To znamená, že tato rada poté bude povinná se společně s ministry, které se zabývají, který se zabývají rozpočtem a radou pro rozpočet to skoordinovat. To znamená, že pro nás, pro parlament, to bude především teda právě ta rada pro obecné záležitosti, která bude naším protěžkem. To si myslím, že je velice dobrá zpráva. To je v podstatě určité zjednodušení a můžeme si vlastně říci, že obecně řečeno ti ministři, kteří se zabývají evropskými záležitostmi, mají podle mého názoru spíše takový otevřený pohled, spíše než ministři komisaři, kteří se zabývají rozpočtem, pokud jde o ty finanční prostředky, které potřebujeme pro financování našich evropských politik. Na druhé straně rada nebo polské předsednictví, po maďarském předsednictví a samozřejmě, že i v souladu s následujícím předsednictvím, to znamená dánským a kyperským předsednictvím, rovněž souhlasí s tím, aby došlo k těmto kontaktům s Evropským parlamentem, tomuto vztahu, který umožní skutečná jednání, skutečná jednání v průběhu celého eh, vlastně všech jednání Rady pro obecné záležitosti. To znamená, že, nám, že už nám garantovali to, že opravdu nás nepostaví před hotovou věc, jak si před nějaké rozhodnutí, které prostě přijme rada, kde poté, řekněme, by nás pouze požádali, abychom to podepsali, ale že skutečně v průběhu celé této práce Rady pro obecné záležitosti bude moci postupně my, jakožto Evropský parlament, vystoupit s naším stanoviskem, s naší pozici, pokud jde o jednotlivá každodenní jednání Rady. To znamená, před každým jednáním Rady pro obecné záležitosti proběhne taková schůzka mezi delegací Rady na jedné straně, která, kterou bude reprezentovat to trio, to znamená trio jednotlivých předsednictví, polské, dánské a kyperské. To znamená v těch následujících samozřejmě měsících, tak jak to bude probíhat. To znamená, oni se setkají s delegací Evropského parlamentu. Ještě další záležitost. Polské předsednictví zároveň uznámilo záměr následovat jedno z doporučení Evropského parlamentu a zorganizuje takovou evropskou finanční konferenci, alespoň teda první setkání této konference by mělo proběhnout v Bruselu na základě pozvání polského předsednictví a celého tria 20. a 21. října. Možná bych ještě měl upřesnit určitou formu, jak, v jaké bude probíhat tato konference, to ještě musíme upřesnit, jak bude dlouho trvat, program konkrétní. A samozřejmě i ty všechny cíle, které chtějí jsme dosáhnout, musíme se dohodnout na textech, na procesech, procedurách a tak dále, jednotlivých postupech, to ještě musíme upřesnit. Probíhají pravidelně kontakty i na úrovni předsedy parlamentu na mé úrovni s premiérem um, Polska, zároveň s ministrem pro evropské záležitosti za polskou stranu. Čili se snažím jaksi formálně, pokud jde o harmonogram, pokud jde o celkový program této konference, všechno upřesnit. Čili abychom to jaksi zúraznili, tento záměr, tento záměr opravdu spolupracovat, spolupracovat permanentním způsobem, konstruktivním způsobem, zapojit Evropské Evropský parlament. Polské předsednictví v tomto ohledu pozvalo, pozvalo i nás, zástupce našeho výboru pro rozpočet, zúčastnit se rady pro obecné záležitosti, taková neformální eh, schůzka, která proběhne v sobotech 28. Eh, července, jak víte, tak je to, je to poblíž Gdanska, je to takové výletní místo rekreační místo, kde bychom se mohli seznámit společně, podívat se trošku na ta témata a tak dále. Čili my tam budeme zastoupeni na této neformální radě, bude tam delegace, kterou eh, bude eh, vést pan Alvaro, nás místo předseda, pan Salvador Garga tam bude Goran Ferm a Ani Jensen tam bude zastoupená rovněž. Tato delegace nebude mít ovšem politický mandát, nebude mít mandát k nějakému politickému jednání. Tam ale samozřejmě na programu ani není jednání, v podstatě je to schůzka, taková, takové setkání pro výměnu názoru. Jediný mandát, který vlastně tato delegace bude mít k dispozici, to je to usnesení, které přijal Evropský parlament ke zprávě výboru ŠURE čili to je z 8. června, to je to usnesení z 8. června, to je zajímavé pro, samozřejmě pro naše zástupce na té konferenci v sobotech, aby se spíše seznámili, aby navázali kontakty s ministrem pro evropské záležitosti a aby využili této příležitosti, podívali se na to, jakým způsobem bude tento člověk postupovat, jakým způsobem bude ochoten s náma jednat a tak dále. Čili tak toto vypadá. co to pro nás znamená? Znamená to, že budeme muset eh, do začátku, teda to znamená mm, do naší první schůzky po prázdninách, aby teda už jsme jaksi mm, se domluvili společně my, mezi politickými frakcemi, pokud jde o zpravodaje, kteří za to budou odpovědní, my už jsme tam vybrali zpravodaje kteří jsou odpovědní do konce tohoto roku. Ovšem je jasné, že nyní bychom měli opravdu závazně se domluvit, dohodnout na tom, kdo bude zpravodajem i poté, v tom následném období pro jednotlivá jednání a zároveň bychom se měli dohodnout na tom složení delegací. Delegace, která bude vyjednávat s tím triem předsednictví, to znamená před každou, před každým zasedáním Rady pro obecné záležitosti. To bychom taky měli mít už k dispozici a zároveň bychom se měli upřesnit podmínky, na základě kterých náš výbor to je samozřejmě jednoduché, ovšem já, mm, to je i z mé strany určitě návrh. Tady ostatní poslanci Evropského parlamentu, kteří řekněme, by měli zájem, které by zajímaly naše problémy, především zpravodajové, kteří pracují v jiných výborech, především samozřejmě ti, kteří byli, kteří pracovali ve výboru šure, to znamená mm, to jsou v podstatě ti přátelé našich budoucích finančních výhledů, tak tomu říkala alespoň rada. To znamená tak, aby byli opravdu informováni pravidelně o tom, jak budou probíhat tato jednání, aby nám mohli k tomu něco říct a zároveň bychom měli upřesnit i ten vztah, pracovní vztah, jak to bude vypadat, jak to bude vypadat vůči naší hierarchii, to znamená konference předsedu, předseda Evropského parlamentu. Tím spíše, že od začátku roku v souladu s tím, co slíbila Evropská komise, předseda komise pravidelně myslím, že na základě článku 121 Lisabonské smlouvy, se pravidelně setkávat, pravidelně setkávat s, Evro- předsedou Evropského parlamentu, samozřejmě i zároveň um, předsedajícího rady, o ohledně finančních výhledů, různých rozpočtových záležitostí a tak dále. Tato schůzka již třikrát proběhla za účastí těchto tří subjektů a na, myslím, myslím, že je to článek 324 a i teda po prázdninách by se měli sejít. To znamená, že už to znamená, buď to bylo u zpravodaje, někde zástupce naši, komi, našeho výboru. Samozřejmě, že chceme, aby tyto kontakty byly systematičtější, tak aby ty informace opravdu proběhly tím správným způsobem, aby ti, kteří na naší straně pracují na tomto tématu, aby pracovali stejným směrem. A poslední informace, která se týká této oblasti. Ještě bych vám připomněl záležitost následující. Pokud je o ta předchozí jednání, která probíhala na základě niceské smlouvy, došlo k závažnému právnímu, právní změně. Jednak na straně výdajů jsme tam měli nařízení rady, které na základě tohoto nařízení, přesně tak, jak tomu bylo i v minulosti. To znamená určito, určitý postup, teda jednomyslnosti na straně rady a to znamená, že k tomu překládá Evropský parlament pouze souhlas. To znamená, to, to jsou ty tabulky, které se dotýkají finančních výhledů. To je ten postup, který bychom zachovali. Ovšem, na, na druhé straně se máme další právní akt, je to meziinstitucionální dohoda která vstoupila do smlouvy a která, tato dohoda tam nebyla předtím, a to vytváří určitou speciální legislativní, legislativní postup, určitě speciální, který má určité podobné prvky ke spolurozhodování, se spolurozhodováním, čili to je odlišné. A potom jsou to všechny ty podrobnosti, ať už z toho uplatňování, interpretace tohoto nařízení rady. Ale tyto dva texty jsou propojeny právně i samozřejmě politicky. Nemůžeme je přijímat odděleně a právě proto rada souhlasila s tím, že bude souhlasit opravdu s tímto jednáním. Je to určitá inovace, inovační postup. My jsme si to vždycky přáli, my jsme opravdu nesmírně rádi, že k tomu došlo, protože v minulém období to nebylo možné. Pokud jde o vlastní zdroje, tak zde máme určité dvě úrovně. Na té první úrovni, na základě Lisabonské smlouvy, ta reforma vlastních zdrojů nebo vytváření, tvorba těch nových zdrojů, vlastních zdrojů, to je rozhodnutí, které opět vyplývá z jednomyslného postoje rady a dokonce i pokud jde o tvorbu nových vlastních prostředků, i to je rozhodnutí, které bude vyžadovat potvrzení národních parlamentů. Čili to je ta dvojí jednotnost v tomto pohledu a Evropský parlament v podstatě přichází pouze s naším stanoviskem, čili tam jsme trošku, na to máme omezen. Ovšem pokud jde o prováděcí opatření, především pokud jde o realizaci těch nových strojů, tak tam má Evropský parlament povinnost přijít s naším stanoviskem, čili nebude to takový ten legislativní obvyklý postup. Ehm, eh, je to v podstatě opravdu, je to souhlas, který musí, teda musí to být souhlas, musí to být opravdu teda povinný souhlas, bez toho nemůže dojít k tomuto rozhodnutí. Hm, já už jsem teda o tom hovořila, no teda ta jednotnost 28, to je na jedné straně, ovšem Evropský parlament samozřejmě by měl mít, nebo může mít teda v této situaci právo veta. Pokud jde o příjmy, už jsme o tom hovořili včera, máme zde tři dokumenty a různých různých právních základů a samozřejmě Máme tam teda DPH samozřejmě a zároveň samozřejmě se snažíme eh, využívat i tu daň z finančních transakcí. To znamená, že tam bude mít jiný ještě právní základ, který bude v podstatě takovým doplňkovým, eh, který eh, do toho ještě zapojíme postupně. Samozřejmě, jakmile přijmeme finanční výhledy budeme muset přijmout ehm, samozřejmě ehm, v rámci těchto eh, finančních výhledů ehm, právní základy, které tomu budou odpovídat. A na základě těchto mm, právních textů Evropská komise samozřejmě bude fungovat, bude připravovat své návrhy, do konce, které předloží do konce letošního Eh, roku, to znamená společná zemědělská politika, dále je to rámcový výzkumný program, společné politiky v různých jiných oblastech, nebo je to mládež eh, v pohybu a tak dále. To znamená všechny tyto eh, akce. A právě z tohoto důvodu se Evropský parlament musí nějakým způsobem zorganizovat, tak aby teda jsme informovali všechny naše kolegy o těchto jednáních, všechny kolegy, kteří poté řekněme, na základě těchto, těchto eh, budou teda zapojeni do těchto eh, finančních výhledů, kteří na to budou pracovat na základě těch nových eh, právních postupů. Čili tak toto vypadá. Já, no, samozřejmě. Pokud jde o tu první výměnu názoru, tak tam se podíváme, samozřejmě na náš zpravodaj um, si nepřeje, abychom zacházeli do nějakých podrobností zatím, pokud jde o samotnou podstatu celé problematiky, protože my zatím jsme se ještě nedohodli na organizaci, zatím jsme nepřipravili veškeré postupy, čili proto navrhuji, abychom teda neměli, neměli tuto rozprávu. My jsme ani proto nepozvali zatím teda pana komisaře Levandovského pro nějakou výměnu názoru komise. Um, předložil se návrhy před konferenci předsedu, pan Barroso, dokonce na mm, veřejném jednání minulý týden. Přišel s těmito návrhy, to znamená, že už došlo k takové první politické reakci, první výměně názorů a Nyní, abychom to mohli analyzovat, prvý komise, abychom se mohli podívat na všechny podrobnosti, abychom nějakým způsobem upřesnili způsob, jakým budeme už se spolupracovat s komisí u těchto důležitých jednání. Ovšem my zatím nemáme ten náš postup připravený, a právě proto nemáme nějaký materiál, který bychom si mohli s panem Levandovským, s panem komisařem zatím nějak, na kterém bychom jednali. Čili toto je pouze na úvod a možná nyní, Reimere, chtěl by si k tomu ještě něco nechceš. Pan Godmanis, vy jste požádal o slovo. Děkuji za slovo. Včera já jsem tam nebyl přítomen, já jsem byl na Agri společně s Národní parlamenty, čili by jsem přítomen tomu jednání o MMF, takže je mi líto, že jsem si nevyslechl ty první informace. Já vím, že nemáme čas, ovšem pokud jde um, o nějaký můj pohled, alespoň k tomuto, k tomuto návrhu. Já jsem velice rád, že je zde zastoupeno i generální ředitelství z komise. Já si myslím, že to je dobré, protože když se podíváme na tyto dopisy, které zaslalo pět zemí, to znamená, že by to mělo být na úrovni zachováno roku 2013, když to znásobíme těmi sedmi lety a podíváme se, musíme se podívat na ty srovnatelná čísla, ne na stávající a reálné ceny, musíme se na ta čísla pro období až do roku 20 a 2007-2013 eh, musí to být srovnatelné ceny s rokem 2011. A když se na to podíváme a když to propočítáme, tak zjistíme, že návrh komise pro ty další závazky v podstatě jsou stejný jako, jako to, stejné to, co navrhuje těch pět zemí v rámci MMF. 0,04-0,05 To, jsou, je, to je jediný rozdíl, který zde vidíme. To znamená, že v podstatě jsou, to znamená, že to je velice, velice jasné, že je to proti, těm, proti tomu našemu návrhu těch 5%. Ovšem, já jsem opravdu nikdy zatím neviděla až dnešního dne tak revoluční rozpočet. Když se podívám na těch posledních několik MFF a já jsem opravdu něco takového neviděla zatím v tom rozpočtu. V podstatě jsou zde čtyři zásadní záležitosti a možná bychom se na to měli podívat společně. První věc, včera, pokud je o ty příjmy, já jsem to propočítal pro mou zemi, to znamená 1% DPH, když to z toho odečtu a dáme to Evropě, finanční, daň z finanční transakce, to nemůžu propočítat, dokonce ani, eh, ani komise, že by to mělo být 2,25 nebo tak nějak, že to nahradí ty platby z, eh, z, od vlád. Ovšem, když se podívám na DPH, pro malé země, tak v podstatě jsou eh, v přebytku. To znamená, že platíme méně do, to, to znamená, to 1% DPH, když zaplatíme a ne těch 40, jak to navrhuje komise, to znamená o to, o to samozřejmě ode, to odešli z rozpočtu, tak to bude přebytek. Dokonce i ty země, které jsou čistými příjemci. Když se podíváme na ty čisté příjemce, tak to je v podstatě na hlavu. V rámci stávajícího MFF to je 2500-2300 eur na hlavu. A čistí pláci Němci, Italové, nebo jiní, kteří napsali tento dopis, tak tam mají asi tak 20, 2000 rovněž na hlavu. Čili když se podíváme na výpočet DPH, já to podporuji. To neznamená, že můj ministr ministr financí prostě řekl, že jsou proti tomu. Já, pokud jsem to správně pochopil, tak to ještě nevypočítali, protože to není jednoduché. Pokud jde o finan- dan z finančních transakcí, to není jednoduché a právě proto komise nepřišla ani s nějakými procentuální částkou. Říká, že je to asi tak 22% eh, v rámci toho náhradního rozpočtu. Já si myslím, že je velice důležité se podívat na, aspoň na mm, přibližná čísla. Paní Adrians včera hovořila o tom, že to není správný postup, Ovšem, já si myslím, že je to správné, protože pokud pan Cameron škrtá rozpočet, tak mu můžeme pomoci ne tím, že bude platit těch 40 do evropského rozpočtu, protože to jsou finanční prostředky, které přichází z národních rozpočtů a pokud jde o DPH a dan z finančních transakcí, tak to nepůjde přímo rovnou teda z tohoto národního rozpočtu, to je jasné, čili to je věc, kterou jsem chtěl říci. Když se podíváme na ta čísla podrobněji, ta čísla, která teda nespadají pod MMF, tak jsou tam rovněž čísla ve stávajícím MMF pro různé platby, um, vně tohoto rámce. A to si myslím, že je velice pozitivní. Je tam sto, asi 150 u té pružnosti, flexibility, o tom už jsme hovořili, a samozřejmě i ty rezervy, které byly navýšeny a zároveň financování pro ITER. To znamená, že jestli se výmuly a v podstatě budou omezeny tyto prostředky pouze pro ITER. Ano, toto je velice závažné pro příjmy. Druhá závažná záležitost je financ- financování dopravy na základě toho zadlužení a to v podstatě mm, tyto, tyto eh, bondy by teda eh, přišla by s nimi Evropská investiční banka, je to dlouhodobé financování, nikdo nehovoří o tom, jak se to bude splácet. Samozřejmě jsou to dlouhodobé projekty, 10, 15 let, jsou to velice dlouhé infrastrukturní projekty, to znamená, že musíme vypočítat i tu cenu toho zadlužení, toho dluhu. Ta, ten jeden trilion, když jsme o tom hovořili, když jsme to porovnávali, tak to to si myslím, že opravdu podle mého názoru je další revoluční návrh. Musíme se velice opatrně podívat na to, jakým způsobem, jaký to bude mít dopad na ten rozpočet. Ovšem ta nejrevolučnější záležitost z Agry jsem viděl Eh, poprvé seškrtání rozpočtu, jakožto celku. Když se podíváme na ty srovnatelné ceny, těch, o těch 8% je to snížené, u těch přímých pladeb je to dokonce o 14% snížený. Toto jsou finanční prostředky, které získávají bez kofinancování. A to znamená, včera jsem si vyslechl pana Dese na výboru, který eh, před um, poslanci Národní parlamentu a i výboru Agri hovoří o tom, že to není dost. To znamená, že neudrží ten stávající rozpočet. Ovšem to bude ta nejrevolučnější věc, protože nejde pouze o škrtání rozpočtu, jde i o návrh přijít s těmi vyrovnanými platbami. Jim se to vlastně nepovedlo. V podstatě tam došlo jen, jenom teda k tomu snížení toho rozdílu mezi těma dvěma platbami. Ovšem mnoho zemí nechce mít ten, ten prů, tu průměrnou částku a zase jsou zde země, kterým byly odebrány veliké částky, které rovněž nejsou moc spokojené. Já si myslím, že to samozřejmě bude veliký problém, když mezi nás přijdou a, zástupci A pokud jde o soudržnost, od počátku to vypadá velice hezky, protože je tam ten 6% nárůst ve srovnatelných cenách, ovšem když se na to podíváme podrobně, na to, co navrhují, tak eh, zjistíte, že jsou zde určité protiklady, protože vlastně změnili eh, eh, tu změ, změní to v podstatě, jak, tak na to, jak to vypadalo v roce 2005. I ty země, které rostly o 3%, to znamená za, dva, za 7 let to bude 21%, a když teda to snížíte o 2,5% z těch absorpčních fondů to znamená, že nám zůstanou vlastně 4%, tak to v podstatě bude určitý protiklad, protože v podstatě to bude méně pro země, ovšem více v celku, nikdo není schopen to odpovědět, to je možná to přechodné období, ty přechodné regiony, které jsme zavedli, ovšem jedna věc mi není jasná, komise nemá důkaz o tom, proč teda jsou to ty dvě třetiny, které zůstávají v regionech, a proč jsou zde čísla, která nemůžeme nějak doložit. My ani nejsme moc milí, protože těch našich 5% to jsme vlastně nebyli schopni dokázat nějak nebo prokázat z těch makroekonomických čísel. Ovšem já si myslím, že obecně řečeno je to opravdu zásadní návrh pro rozpočet. A když se na to podíváme opět k tomu prvnímu bodu, ano, ty čistý pláci to můžeme pochopit, proč teda nechtějí ten, to navýšení rozpočtu, protože v podstatě jsou zde dva další prostředky. Jednak je, je to ten stabilizační mechanismus, který začne v roce 2013, a dále je to, jsou to klimatické změny. Na základě Cancunu budou muset platit další prostředky, je to 65 milionů letos, o čem oni platí nějak, dokonce miliardy. A právě proto si myslím, že ty moje, ty moje propočty pro mou například malou zemi, já budu bojovat pro tyto návrhy, i když nám těch 5% nedají. Ovšem ty návrhy, tak jak jsem to pochopil, já, to jsou opravdu velice vyrovnané návrhy a velice revoluční návrhy. Děkuji. Blahopřeji vám za tuto naprosto skvělou analýzu. Za tuto skvělou analýzu. Návrh komise skutečně eh, zahrnuje revoluční elementy, které mají skutečně žábelský význam. A znamená to tedy, že naše vlády, zejména ministři, ministry financí, to staví do určité kontradikce rozporu, eh, kde prostě to bude takřka schizofrenická situace. To je vlastně jejich masochismus. Například eh, myslím tady na, příjemce, na, na čisté pláce. Oni si stěžují, že jejich země prostě platí příliš mnoho. A teď prostě se našlo řešení, kde se jim neřekne, že se jim řekne, už nebudete platit nic a oni, pro, a oni protestují. A to je třeba vědět tedy. Takže stěžují si tedy proto, že platí příliš, anebo si stěžují na něco jiného. Ale nemohou si stěžovat na ty dvě věci na zároveň. A to je to, co my říkáme. Ale dokud nebudeme mít žádný návrh na stole, tak prostě eh, to nebylo nějak eh, jasně v povědomí. Ale teď to tedy už je na stole a bude to tedy, myslím si, velmi zábavné. Já bych rád teda si vyslechl ministra financí, který by odmítl, eh, svu, že jeho národní příspěvek bude snížen. Rád bych si vyslechl tedy z Londýna i od jinot ministry, který budou říkat, odmítám, ohrazuji se proti tomu, že můj příspěvek z našeho národního rozpočtu by byl snížen jako příspěvek do Unie. A nejenom, že bude snížen, ale totálně zmizí. A řešení, které by umožnilo, aby váš následovník za 20 let už si nemusel ani klást otázku, kolik eh, moje země platí, kolik moje země eh, dostává. To je přece náš konečný cíl. V každé z našich zemí ano, možná, že tedy v takových federálních státech, jako je Německo, je to trošku jinak, ale v takové zemi, jako je například Francie, žádná obec, žádný region nekalkuluje tak, že by počítali, čím přispívá do národního rozpočtu a co dostávají. Nevím, jestli to děláte ve Španělsku, ano, trošku ano, dobře. Každopádně je to skutečně návrh revoluční který zahrnuje prvky. Já tedy s některými jsem naprosto, tedy proti ním naprosto s nimi nesouhlasím, ale e, zásluhou tohoto návrhu je e, prostě e, skutečně si klást otázky nad určitými otázkami, které dříve fungovaly tady jako posvátná kráva, kolem které se nemohlo nic dělat. Takže Samozřejmě musíme o tom diskutovat i s ostatními. A teď tady máme další příspěvek a potom Salvador. Prosím pěkně, takže prosím Helga. Okay, thank you, chair. Only one political comment. Pouze jedna politická poznámka, pane předsedo. Poznám své kolegy. Z našeho pohledu ten návrh komise, pokud jde o společnou zemědělskou politiku, ten nový směr, propojit platby s ekologickými cíly a to, že by tam došlo k určitému snížení, ale nové stimuly a tak dále. My se domníváme, že je to krok správným směrem. Ovšem nyní ještě další velice citlivá otázka a to je složení toho vyjednávacího týmu. Víte, že zde máme určitý, určitý postup, procedurální postup Evropského parlamentu ohledně toho, jak by takové týmy měly vypadat. A zde vidím, že všechny politické frakce musí být, měly by být zastoupeny. Čili to, o čem jste se zmínil včera, já už jsem se vyjádřila negativně k vašemu návrhu. Proto bych ještě jednou ráda zúraznila následující. Potřebujeme určitý orgán, orgán, jež bude zastupovat frakce Evropského parlamentu a proto bychom to měli ještě jednou zvážit. Pane předsedo, vy jste velice elegantně řekl ten název přátelé těch finančních výhledů nových. Já jsem rovněž přítelkyní těchto výhledů, tak já si bych tam rovněž chtěla figurovat v té skupině. I should be. Ano. Děkuji. Já samozřejmě bych byl nesmírně rád, kdybych byl považován za <laughs> přítele Helgy Trupelové. Unfair. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit o těch výhledech, o MMF, ovšem mám otázky. Pan Godmanis už se o tom zmínil. Já myslím, že je jasné, že ten způsob, jak popisovat ten návrh komise, je jiný než um, ten z minula. Ale já si myslím, že je to politicky opravdu velice podjaté. Pan Godmanis to popsal způsobem, který si myslím, že je vhodný podle toho, jak já se na to dívám. Je to v podstatě takové zmrazení. Ano, to znamená celkově v podstatě, ano, došlo teda, mm, je to blízko té pětky ovšem, ta čísla různých členských států. Vidíme, že tam došlo k radikálnímu navýšení těch 5%, 11% a tak dále. tím bude muset nějak fungovat, jsou různé způsoby, jak to srovnávat, ovšem je v tom hodně politicky, Některá čísla bychom možná mohli vypočítat eh, lepším způsobem. Pan Gondmanes hovořil o příjmech ve Švédsku, naše vláda hovoří o tom, že to povede k navýšení našeho příspěvku o 40 to znamená plus 40 4, 0, ano, skutečně 1 miliarda, 1 miliarda eur ročně, nebo dokonce trošku nad 1 miliardu. Proto si myslím, že by bylo dobré, aby jsme zde měli nějaké výpočty. Za komisi nevím, zda pan generální ředitel už by mohl k tomu něco říci. Já opravdu zde vidím potíže, možné zatím nevíme, jak, jak ta dán z finančních transakcí, jak bude vystavěna, co nám přinese. Ovšem, pokud by komise mohla alespoň s nějakým výpočtem přijít, pokud jde o čisté poté salda jednotlivých zemí, to si myslím, že by bylo opravdu užitečné, protože pokud ne, tak to bude takové podjaté výpočty v různých členských států a tím se celá záležitost zkomplikuje. Čili toto je konkrétní dotaz na komisi. Chce komise hm, přijít s nějakými konkrétnějšími čísly? Děkujeme. Salvador. Děkuji ti, Garane Salvador. Ano, velice krátce, protože už jsme tady vlastně ve všech politických skupinách minulý týden vyhodnocovali návrh Evropské komise. Obecně bych pouze řekl, zmínil tady dvě čísla, která se objevují také v tomto rezumé dokumentu, který jsme dostali od sekretariátu výboru rozpočtu. Revoluční návrh na komise předpokládá, že postoj Evropského parlamentu, kterému Evropská komise eh, dává ten návrh, bude o méně o 400 milionů v platbách, což znamená 5%, které navrhl Evropský parlament a eh, které Evropská komise chce obnovit. A za druhé, že Evropská komise mm, eh, mimo rámec finančního výhledu v závislosti na dobré vůli dalších institucí dá na zvážení, zda se toto dá do obecného rozpočtu či nikoliv. A za třetí, to, co se týče příjmů, máme tady postup, který bude paralelní, ale bude nezávislý na schvalování současných finančních výhledů. To znamená veškeré kalkulace, kolik to bude stát, tento nový systém vlastních zdrojů, každý jednotlivý stát je, myslím, předčasný a neměli bychom to začlenovat a zatahovat do naší diskuse. Eh, závěrem bych řekla, už jsme to řekli vlastně minule a myslím si, že jsme tady poměrně jednomyslně se na tom dohodli, i když jsme viděli prohlášení na plenárním zasedání. Co se děje? Evropská komise si vzala určitý rámec bezpečnosti, Evropský parlament pracoval s tímto navýšením 5, 5% a pakliže na závěr tedy rada nebude souhlasit s navýšením pladeb o 3,4 to je to, co navrhuje současný návrh finančního výhledu, tak budeme konfrontováni s problémem. Podívejte se na rozpočet 2012. Na rozpočet 2012 rada nejenže snížila těch 2,9 v platbách, e, o což jsme žádali v petici 2011, ale snížila to po 2%, a to znamená, že tady dochází k podstatnému snížení plateb v reálných číslech. Domnívám se prostě, že vyjednávání s radou eh, bude samozřejmě eh, obtížné a budeme-li mít, eh, máme-li tady pozici Evropské, Evropské komise, že tady máme už o 400 tisíc milionů méně než to, co navrhoval Evropský parlament, tak hm, si musíme uvědomit, že tedy dospění ke koncensu asi nebude tak snadné, protože o to o to svízelnější budou naše eh, rozhodnutí ještě těžší, než byly před rokem nebo před dvěma lety. Ale na druhé straně tady je celá řada pozitivních aspektů, které by měly být zachovány, ale neměli bychom prostě přestat vidět les přes stromy eh, je třeba, eh, víme, že 8. června tady byl schválen dokument a na stole máme snížení o 400 tisíc milionů a když se podíváme na oblast zemědělství, tady bychom mohli mít určitý rozpočet, ale pak, když k tomu nedospějeme, tak budeme čelit problému. Děkuji. To bylo EPP a teď zapsoe Hajder. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádala o slovo, abych se zeptala a abych taky eh, přednesla pár připomínek, i když vlastně se počítá s tím, že tady nebude mít nějakou velice zásadní debatu. Přece jenom každý tady dal své hodnocení, ale myslím si, že toto přenecháme plénu. Eh, o tom se přece diskutovalo i při předkládání návrhu komise. Myslím si, že nejenom, že tady se návrh komise velice liší od návrhu parlamentu o to snížení 400 eh, tisíc milionů, ale v současné době je to skutečně to nezbytné minimum pro to, abychom mohli pokročit dopředu, jako by se zapomnělo na to, že rada vždycky škrtá, přichází ze škvrty. No bylo by báječné, kdybych se mýlila, kdyby rada tedy eh, se snažila přiblížit postoj parlamentu, ale víme, že to tak nebude. Já jsem měla nedávno příležitost vyslechnout si eh, pana komise Čelose, který hovořil eh, ve výboru zemědělství, který řekl, že prostě minimum, minimum je tady nezbytné. Já tady nevím, jestli se domníváte, že se prostě, že to rozhodující bude pouze vyjednávání rady a parlamentu. Nevím, myslím, že tady skutečně Eh, ten návrh komise se tak blíží tomu nezbytnému minimu, že to je velice vzdálené, velice vzdálené tomu, co původně před sedmi či osmi lety komise předložila ve svém návrhu pro víceleté finanční výhledy. Protože to, co jsme potřebovali pro leta 2007 až 2013, to jsme stále ještě nedostali. A když se teď podíváme na to, jaká je eh, Lisabonská strategie, to tedy nevím, jak máme uskutečnit strategii strategie 2020, když Lisabonská strategie s těmi prostředky, které jsme měli, se nepodařila. A teď právě jsme dostali rámec s určitými čísly a já bych tedy skutečně chtěla, já jsem se přihlásila o slovo, abych požádala sekretariát, zda by nám nemohl prostě vypracovat určitý rámec s určitými čísly, abychom mohli udělat eh, určitá srovnání, abychom mohli pracovat se stejnými daty a se stejnými srovnáváními, i když samozřejmě každý si to bude hodnotit podle svého. Toto je tady taková obecná eh, poznámka, když se potom podíváme na mm, kapitolu po kapitole, kapitole to, co navrhuje komise, je to vlastně určité zmrazení, ale já bych velice ráda měla trošku větší specifikaci kapitol. Tam se pořád hovoří jenom o zmrazení, ale to mi nestačí, protože tady jsou určité části, které předtím byly v jednice, teď jsou ve dvojce, některé z toho úplně vypadly, čili je velice těžké tady srovnávat ty údaje, proto jsem chtěla požádat o to, zda bychom nemohli dostat něco prostě detailnějšího. Já jsem tedy udělala své kalkulace, ale já samozřejmě nevím, jestli je to korektní a jestli je, a ráda bych, abychom všichni pracovali pohybovali se stejnými daty. A e, nevím, zda jsme uvažovali o tom, že budou k nám přicházet komisaři do našeho výboru, abych, anebo zda tedy přijde pouze pan komisař e, odpovědný za rozpočtovou oblast a zda existují už eventuálně stanovené termíny protože já bych tedy eh, také měla velký zájem na tom, aby se to objevili komisaři za každou část, za kterou odpovídají ve svém rezortu. Nechci tím samozřejmě teď negovat všechno, protože návrh obsahuje i dobré body, ale toto jsem tady chtěla poznamenat. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za vaše příspěvky k té poslední otázce, která tady zaznělo, zazněla. Navrhuji, aby po prázdninách jsme měli pracovní schůzku u příležitosti zasedání rozpočtového výboru s panem komisařem Levandovským a potom podle potřeby uvidíme, uvidíme na základě návrhu našich zpravodajů, zda by možná měli být pozváni i další komisaři třeba na plenární zasedání. To by potom bylo již v kompetenci našich zpravodajů nám dávat předkládat příslušné návrhy. Já bych jenom si dovolil okomentovat, co někteří kolegové tady řekli. Myslím si, že v této záležitosti Nevím, zda je to tady předseda Barroso, zda je to komisař Barroso, zda to je generální ředitel, se zdají být jak, něco jako David Copperfield. Vzpomenete si možná, že David Copperfield v určitém okamžiku eh, byl přítelem Claudie Schiffer to byla velice uctívaná prostě miska německá. A on byl kouzelník. To znamená, lítal ve vzduchu, mizel a tak, tak dál. A skutečně, pan Godmanis viděl hvězdy, tam, kde Garan vidí mraky, nebo naopak. Teď to bylo udělané právě proto. Akorát, že pak dojde k okamžiku, kdy je zapotřebí skutečně vědět, zda ta dáma, která je roz, rozřezaná na kousky v kufru, je ne, intaktní, anebo zda je opravdu rozsekaná na kousky. Čili tady potřebujeme čísla. Komise, sekretariát vám distribuoval určitou evaluaci sekretariátu Komise, domnívám se, dělá své hodnocení. Vycházím z toho, že ne všechna generální ředitelství si byla zajedno v těch číslech, která jsou obsažena v MFF Čili navrhuji, aby během léta služby komise a služby našeho sekretariátu si nějakým způsobem dohodly, aby se tady skutečně zajistila jasná čísla mezi všemi třemi institucemi. Abychom zůstali u toho srovnání s kouzelníky, myslím si, že je zapotřebí, aby nakonec jsme nebyli, neměli před námi Eh, Davida Copperfielda, ale Udiny. Nevím, jestli víte, co to je Udiny. To byl Ital, tedy francouz italského původu, eh, který se prostě nechal spoutat, svázat, dal se zavřít do bedny, kterou hodili do bazénu a během minuty on prostě se z toho dostal a vyplaval na povrch. A dnes evropský rozpočet je spoutávaný, svázaný, zavřený a nevíme, zda teda se mu podaří vyskočit na hladinu eh, jako Odin. Dobře, děkuji vám tedy mnohokrát a teď vám navrhuji, abychom tedy uzavřeli diskusi k tomuto bodu a abychom přešli k bodu 8. Takže Helga nám něco řekne o opravném rozpočtu číslo 5. Mohli jste si udělat, mohla jste si udělat svůj názor? Thank you, chair. So... Děkuji, pane předsedo. Je to trošku komplikovanější, je to trošku technická záležitost, takže kolegové, poprosila bych vás, abyste opravdu mi naslouchali. Čili ano, je to teda návrh opravného rozpočtu číslo 5, to znamená Jde tu určité modifikace, pokud jde o Evropského inspektora ochrany údajů a Evropskou službu pro vnější činnost, protože Evropský inspektor ochrany údajů tam vyžaduje těch, tě, ten přesun AD14 míst na AD15 je zde statutární požadavek, pokud jde o vnitřní řád, aby jsme to předložili, je to technická záležitost, ovšem musím to bohužel vyjasnit, protože staff regulations trvají na tom, teda ten zaměstnanecký řád, to znamená ta osoba, která byla 13. dubna 2004 Eh, AD13, která byla poté jmenována jako ředitel, aby byla teda posunuta na vyšší um, post. Ovšem zdá se, jako kdyby k tomuto eh, povýšení již došlo. To znamená, že zde hovořím vlastně o druhém povýšení této konkrétní osoby. Pokud je tomu tak, tak ten důvod, který jsme předložili, je trošku takovým zklamáním pro nás. Právě proto potřebujeme více informací, proč tato osoba v podstatě už má tu AD14 v současnosti. To je ten první případ, který musíme diskutovat. A ta druhá záležitost, pokud jde o um, vnější službu, EEAS by chtěla transformovat 40 dočasných postů na permanentní místa. Důvod. Zase je to rozhodnutí z roku 2010 Rady, kde se hovoří o tom, že jakmile bude EAS plně etablována, tak eh, zaměstnanci v členských států by měli být na stálých místech, samozřejmě v, mm, v tom omezeném časovém horizontu. A poté tato vnější služba by chtěla ty grady samozřejmě jak přesunout mm, u veliké části těchto postů. Důvod je následující. Bylo nemožné předvídat tyto grady těch nově nabíraných osob, když vytvářeli eh, ten, eh, tyto posty v loňském roce. Toto je typický problém, když, etab, když se etablují nové instituce. EEAS vnější služba si musí mm, vytvořit i určitý určitou možnost eh, těch postupů platových. Budou třeba 1,4 miliony eur pro to, to aktivitu ovšem žádné další částky nepotřebuje pro stávající rozpočtové pro, ro, období, protože ten nárůst už tam je zakomponován pro rozpočet pro rok 2012. I u té, tohoto požadavku mám veliké obavy. Když se totiž podíváme na organigram EEAS, který z toho, který, tak tam uvidíte, že je tam veliká nerovnováha mezi AD desítkou a šestnáctkou a nižší grady od AD5 až po AD8. Obvykle v takových institucích je více těch nižších gradeů než těch vyšších gradeů. Ovšem zde to vidíme naopak. To znamená třikrát více těch vyšších gradeů, těch vyšších postů než nižších postů. To znamená, že to opravdu vypadá jako nějaké zrychlené povyšování, povýšení na ta místa. Já si myslím, že bychom potřebovali jasnější podmínky, které se, které se týkají eh, tohoto postupu, především s ohledem na náklady, které to představuje. Děkujeme, děkujeme zpravodajce říká pan předseda. To znamená, že potřebujeme určité doplňkové informace, upřesnění. Já si myslím, že jsme to pochopili a oddělení, která se tím budou zabývat, si to určitě poznamenali a určitě vám tato upřesnění poskytnou, jakmile je budou mít k dispozici. Připomíná následující věc, pokud je o návrh opravného rozpočtu číslo 5, podobně jako tomu bylo u návrhu opravného rozpočtu číslo 4, které nám představila Sidonie včera, Koreper až 8. září přijde se svým stanoviskem. To znamená, rada rovněž, 12, to bude 12. To znamená, že poté prezentace vaší zprávy, to bude 22. září, hlasovat ve výboru budeme 11. a na plenárce potom na 2. říjnové plenárce. Děkujeme, Helko. A nyní si myslím, že se můžeme podívat na bod Čili je to čtrnáctka, čtrnáctka, kterou jsme odložili. A můžeme se podívat na patnáctku pana Haglunda. Je to bod, který se týká rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, já se pokusím opravdu velice stručně poprosil bych o pět minut vaší pozornosti. Je to důležitý bod, který se dotýká především programu ITER. Programu ITER, který už jsme několikrát v našem výboru diskutovali. Většina z vás ví, že Euratom smlouva umožňuje maximálně pětileté programové období a právě proto musíme to o dva roky teda prodloužit, až teda na, na, aby jsme teda zaplnili to období stávajícího víceletého finančního rámce Komise přišla s určitým návrhem, který zdůrazňuje několik, jednak je to fuze, to znamená ten ITER, výzkum této oblasti a štěpení, která se zabývá radiační ochranou, um, jadernou bezpečností a tak dále. ITER, jak už jsme se o tom zmínili, představuje velikou součást programu Euratom. Já osobně v tom vidím tu přidanou hodnotu. Jsem jeden z těch, kteří to vidí, někteří kolegové ne, ovšem mám pocit, že většina kolegů kolegy podporuje tento projekt ITER jako celek. Nesmíme zapomínat na to, že je to druhý největší mezinárodní výzkumný projekt hned po mezinárodní eh, vesmírné stanici, čili je to opravdu velice veliký projekt a proto je, myslím, přirozené, že Evropská unie je zapojena do toho rozsáhlého projektu ITER. Pokud jde o náš pohled výboru pro rozpočet, ano, vidím zde určitou potřebu, a o tom jsme hovořili v rámci MMF ve výboru ŠURE. To znamená takzvaný ring fence, to znamená, abychom to měli opravdu tu, tu, tu máme tam 6,6 miliardy v současné době, které máme k dispozici, tak aby to bylo opravdu ohraničené. Máme zde ovšem určité problémy, eh, tak abychom zabránili těm problémům, kterým čelíme v současnosti do budoucna, aby tam nebyly do budoucna. Zároveň si myslím, že by to mělo podléhat konkrétním kritériím, než ten rozpočet budeme mít k dispozici, to znamená transparentnost, jasná cestovní mapa, eh, pravidelné vykazování, transparentnost. To je podle mého názoru zásadní tak abychom zabránili té situaci, které čelíme v současné době, pokud je o financování tohoto projektu ITER v listopadu 2010, to znamená loni na podzim, rada přijala rozhodnutí, pokud jde o vstávající financování ITERu, projektu ITER. 1,4 miliardy chtěli využít, to znamená za rok 2010, to znamená 840 milionů, které by využili a rovněž 460 milionů, které měly za to období od roku 2007 do roku 2013. My jsme byli proti tomuto, proti tomuto rozhodnutí. To mm, v podstatě mm, odpovídá tomu, co dělal pan kolega Ermer, eh, pan Reimer Bege, rovněž to propojeno s eh, rozpočtem na rok 2012. Pan kolega Balsány na tom pracuje. Návrh stanoviska v něm navrhuji především to, že budeme že to financování ITRU teda dodržíme, tak jak to vypadá, to znamená, že nebudeme akceptovat to využití prostředku z FT7, to je důležité v souladu s rozhodnutím eh, Koreperu z minulého týdne pro 2012, kde chtějí eh, pro FT7 na o 570 milionů eur snížit, když se na to podíváme a když využijeme, využijeme ty prostředky z FT7, tak by to byla katastrofa pro tento rámcový program, protože nesmíme zapomínat na to, že strategie pro 2020 už musí být implementována v roce 2012-2013, výzkum a vývoj představuje zásadní oblast, na kterou musíme věnovat finanční prostředky, že je to neakceptovatelné v tomto období využít tyto finanční prostředky. To je důležité zdůraznit a zároveň spíše využívat ty nevyužité finanční prostředky z rozpočtových položek, z jiných částí rozpočtu, které bychom mohli využít, které by mohly financovat ITER. A samozřejmě bychom mohli mobilizovat i ten nástroj flexibility. Rádi by se to asi nelíbilo, všem já si myslím, že to je důležité. Rovněž v návrhu stanoviska zdůrazňuji takzvaný ring fence. To znamená, že by ten projekt byl vlastně, že by jsme měli jasné ohraničené finanční prostředky a dále snížit ty maximální částky eh, cel, o 100 milionů eh, eur pro program fúze. To si myslím, že by bylo možné na základě informací, které mám k dispozici, to znamená toto snížení dosáhnout. Dále v mém stanovisku hovořím o nukleární bezpečnosti, dále je to radiační bezpečnost, um, odpad v této oblasti a tak dále. Čili to si myslím, že je něco, čemu se věnoval celý parlament v minulém roce. To je opravdu zásadní věc, ve které si myslím, že máme uh, obecně podporu. Včera jste hovořil o tom, pane předsedo, že v rámci MMF ITER jaksi vyčleněn z toho MMF. To je problém. Pokud totiž budeme požadovat transparentnější přístup, otevřenější přístup a samozřejmě i větší slovo Evropského parlamentu, tak to bude obtížné, když řekneme, že to víme z toho víceletého plánu. To je určitý um, protimluv. Ovšem no to je možná i způsob, jakým bychom mohli jaksi ohraničit ty finanční prostředky pro ITER. To znamená, že i když nám to vlastně neumožní poté mít úplně přesný přehled o tom, co se tam děje u těch důležitých projektů, tak to v podstatě bude znamenat určitý potenciální problém. Měli bychom se podívat na možnost řešení tohoto problému. Já se těším na vaše připomínky, kolegové, kolegyně. Toto je takový stručný nástin mého návrhu. Těším se na vaše připomínky. Děkuji, pane předsedo. Merci beaucoup. Děkujeme, pane zpravodaji. Máme zde generálního ředitele pana Štrosmajera, který, eh, který, který je zástupcem generálního ředitele eh, za komisi pro výzkum, čili já bych ho poprosil, aby reagoval na dotazy jak zpravodaje, tak i ostatní kolegů. První bude Ann Jensen. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji tuto zprávu. Já si myslím, pane Hartlende, opravdu je to dobrá práce. Ráda bych poprosila komisi, a možná i pana kolegu. Prostě, hm, komise na nás trochu tlačí, obává se, pokud jde o, do, o projekty je, projekt JET, e hm, o jeho financování, hm, že tam to nebylo úplně jasné. My samozřejmě nechceme se přicházet s nějakými problémy. Vy můžete samozřejmě tvrdit, že je to rada, protože rada prostě nepřišla s nějakým rozhodnutím ohledně projektu ITER v, um, v řádném čase, čili já Pokud teda vyšleme signál, že chceme předložit pozměňovací návrh a bude vytvořit vlastně novou finanční, novou rozpočtovou položku pro, pro, pro projekt, pro, pro program JET, že by to možná vyslalo ten jasný signál o tom, že chceme na, nalézt financování pro tento projekt JET. A že žádná z těchto potyček, které máme s radou, nebude znamenat problém pro tento projekt do budoucna. Čili já bych se ráda zeptala komise, zda je nějaká, nějaká možnost vyslat tento signál, tak aby k těmto problémům v rámci tohoto projektu nedošlo. Děkujeme. An, komise si jistě vyslechla tuto poznámku paní Carvajo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji. Legislativní proces pro období 2012-2013 to v podstatě mm, probíhá v rámci i paralelní diskuze s ITERem. Zde máme dvě eh, různé zprávy v našem výboru. Měli bychom zajistit to, že to, co bude v tomto stanovisku, jak si nebude předjímat rozhodnutí, která se dotýkají projektu ITER. Druhá věc, Plně souhlasím s obavami, které se dotýkají pro, programu JET. Dohoda v této oblasti je zásadní, tak abychom, mě, abychom přijali tento program už v letošním roce, pokud je Euratom výzkumný program, už v roce 2011, tak abychom mohli, řekněme, už trochu podpořit JET, protože mnoho výzkumných pracovníků čeká na tuto dohodu. Pokud jde o samotné stanovisko, souhlasím s těmi hlavními tématy, o kterých hovořil zpravodaj, to znamená podpora projektu ITER. Je to mezinárodní, nesmírně důležitý projekt pro Evropu, abychom zajistili to, že financování pro ITER neohrozí jiné priority v rámci výzkumných programů jasnější zpráva, řízení a transparentnost projektu ITER, to rovněž podporuji důležitost toho, aby mezinárodní partnery plnili své podmínky a ten takzvaný ring fence, to znamená to ohraničení těch, těch extra výdajů pro, pro ITER. Rovněž bych ještě ráda prodiskutovala, i když tím v zásadě souhlasím, ten návrh těch maximálních částek pro různé kategorie v rámci rámcového programu pro výzkum pro atomovou energii, čili tam, tam si myslím, že to je dobrý základ eh, celé naší rozprávy. Ještě jednou děkuji. Děkujeme, pan Gajer. Děkuji vám, pane předsedo. Výrazně souhlasím s návrhem, aby eh, byly prostředky pro ITER účelově vázané. To, co zde ve výboru označujeme pojmem ring fencing. Domnívám se, že je to dobré, že to funguje jako určitá protipožární stěna, která bude bránit tomu, aby rada se dostala v budoucnosti do pokušení, aby ITER financovala i z jiných položek rozpočtu pro vědu a výzkum. Já zde mám obavy ze dvou důvodů. Za prvé, celá ta záležitost bude znatelně dražší. Vlastně už nyní můžeme říci, že stávající předpoklady financování projektu ITER budou e, předělány, protože komponenty, které mají pro projekt ITER přijít e, z Japonska, tak e, podle mých informací události ve Fukushimě vedly k tomu, že dodací lhuty se posunou a celý projekt se tím pádem také prodraží. To byl první důvod. Druhý důvod je ten, že podle mého názoru není smysluplné z hlediska politiky vědy a výzkumu, když rada bude nadále hodlat eh, eh, škrtat rozpočet eh, v oblasti ITER nebo kvůli konsolidaci rozpočtu, protože i velcí podporovatelé projektu ITER říkají, že výhody ITERu se ukáží v roce 2050 a do té doby už musí svět vyřešit určité energetické problémy a e, ty se musí řešit pomocí e, rámcového programu pro vědu a výzkum. A pokud tento program bude podkopáván permanentně, tak nevím, jak toho máme dosáhnout. Pokud chceme podpořit ten JET tak eh, možná výjdeme radě mnohem více vstříc, než si uvědomujeme. Protože JET měl, eh, má eh, vzniknout ve volebním okrsku pana Camerona. A ten se potom rozho- bude rozhodnout, zda je pro něj důležitější konsolidace rozpočtu a nebo práce pro svůj volební okrsek. Děkuji mnohokrát, Doran Ferm. Vystupuje zde Kavona, který je stěnovým zpravodem, který zde nemůže s námi být. My souhlasíme s panem zpravodajem. Rovněž si myslíme, že je dobré využít ty marže pro ITER, které nebyly zatím využity. Nechceme, aby došlo k využití prostředků ze sedmého rámcového programu. Pro výzkum to je jasné. Ten návrh pana Hauglenda, pokud jde o nástroj flexibility, pokud teda ty marže nebudou dostatečné pro financování tohoto projektu, to bychom měli prodiskutovat, ale my teda souhlasíme s těmi novými finančními prostředky, ten nějaké technické řešení bychom ještě měli prodiskutovat, buď nástroj flexibility, všechny tyto řešení jsou pravděpodobně obtížné pro radu, ale alespoň to zahájí diskuzi k tomuto tématu. Pan zpravodaj rovněž navrhuje to, aby v rámci nového MEV jsme měli to, ten ring fence těch prostředků. To znamená, že pokud ty finanční prostředky nebudou dostatečné, tak členské státy budou zodpovědní za dofinancování. To si myslím, že je dobré. Sociál, demokraté vždycky hovořili v, v tom smyslu, že jsme pro tento projekt. Ta diskuse se trošku zkomplikovala po Fukushimě, jak už se o tom zmínili kolegové. Ale naše skupina SAD je, stojí za tímto projektem, ovšem ne na úkor jiných důležitých politik v oblasti výzkumu a vývoje. Ani Jansen pokud jde o tu samostatnou, samostatnou položku rozpočtovou pro projev JET, e to my jsme zatím o tom v naší frakci nehovořili. Spontánně bych mohl říci, že mi to zní rozumně, ovšem tomu bychom se ještě měli věnovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát Reimer Böge, který je naším zpravodajem za ITRE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ale pozměňovacímu návrhu 4 bych se ještě rád vrátil. Pojem ring fencing, jak už jsme diskutovali s finančním výhledem, můžeme nahlížet jinak, než je formulováno zde. Když se podíváme na návrhy komise a ten vědomý outsourcing, z EDF na ITER, to je takový eh, zvláštní směs, která vůbec nejde dohromady a musíme tedy si dávat pozor na to, abychom zajistili naše politické priority a zůstali u nich a aby rostoucí náklady projektu jako ITER je neohrozily. A u toho ringfencingu je jediná cesta, že řekneme dobře, tak to musí potom eh, dofinancovat eh, Eh, členské státy sami. To znamená určitou pozvánku pro intergovernmentální spolupráci u všeho, co se nevejde do finančního rámce. A zde bychom měli být opatrní, možná si něco stanovit dopředu a neříct, eh, že by mělo být výhradně financováno státy a ne z eh, evropského rozpočtu. Podle mého názoru v té zprávě je to formulováno Eh, jinak a sice něco v duchu, že to nemá ohrozit ten příští víceletý finanční rámec nebo něco takového. Eh, požádal bych Karla, aby to celé ještě zvážil, protože pak eh, v diskuzi o všech projektech, jejich náklady jsou vyšší, než jsme odhadovali předem, to povede k tomu, že to pak bude velice intergovernmentální a bude zde směšování té mezivládní úrovně a evropské úrovně v tomto typu projektu a to by mohlo být problematické. Děkuji ti, Reimere. Já bych rád podtrhl to, co tady řekl Reimer. A sice tu myšlenku víc z toho eh, opustit rozpočet, protože eh, program tady fungoval vlastně již od počátku a bylo to, mělo to být financováno stoprocentně z evropského rozpočtu. A to je tedy velmi nebezpečná myšlenka. Velmi nebezpečná, protože jde proti všemu, co Evropský parlament a komise chtěli od počátku při slučování Fondu pro rozvoj s evropským rozpočtem. A pakliže eh, v daném okamžiku parlament akceptoval tento typ postupu, byl by to začátek skutečně evropského rozpočtu, takzvaně à la carte. Některé členské státy by byly velice šťastní, ne kvůli tomuto, ale pro jiné programy. A nakonec bychom tady měli evropský rozpočet, který nebude mít nic jiného než politiky, o které se zajímá parlament a komise. A politiky, které, o které se zajímají vlády, by bylo financovány jiným způsobem bez absolutní parlament, bez jakékoliv parlamentní kontroly Eh, prostě tímto způsobem rozpočty eh, na objednávku takzvaně. A to je nesmírně, nesmírně nebezpečné. A tak, jak řekl Reimer, ring fencing to je jedna věc, ale je třeba podívat se, jak v rámci evropského rozpočtu může nějaký proklam nebo nějaká politika prostě bude dodržovat určitou mez já nevím, jestli to je v nějakou, se vytvoří nějaká nová finanční kategorie, ale stejným způsobem je možné mít doplňující financování ze strany jednotlivých členských států či z třetích států. V rozpočtových programech vždyť to se tady děje neustále. To znamená, ring fencing je jedna záležitost, outsourcing eh, nebo jaksi odnímání určitých zážitostí rozpočtu je úplně jiná věc. Abychom zůstali tady u toho přirovnání z Davida Copperfielda, tady je pořád to pokušení eh, mít prostě <coughs> nějakou hůlku. Tedy, kouzelno, prosím, eh, zvažujte dobře. A nyní Monika Olmajer. Also das nimmt meiner Wortmeldung auch schon einen Teil des Inhalts weg, weil ich Děkuji. Vy už jste z části řekl to, co jsem chtěla říci i já, protože mám obavy v tom směru, že když se to pokusíme nyní zastropovat a cokoliv, co se stane potom, o tom budou rozhodovat výhradně členské státy, bude to na jejich zodpovědnost a už o tom nechceme slyšet, tak takovýto vývoj by byl velmi problematický, protože my tento projekt chápeme také jako náš projekt, za který odpovídáme i my. Tolik za prvé. E, za druhé těší mě, že nadále e, stojíme za projektem ITER jako společenství. Je to také významný signál vysílaný radě. Měli bychom si také uvědomit, že se jedná o projekt, který je plánován velmi dlouhodobě. Takže když si nyní myslíme, že v roce 2011 bude jasně rozhodnuto, co Eh, se skutečně stane v Kadaraši v roce 2018 a už jeho poskytnujeme stoprocentní záruku o projektu, který souvisí s vědou, výzkumem a naprosto novými oblastmi, tak to bychom si sami lhali do kapsy. Proto vítám, že pan kolega Haglund tam napsal, že potřebujeme průběžné analýzy nákladů a potřebujeme velmi detailní kontrolu toho, jakým způsobem jsou například uzavírány smlouvy. A v této souvislosti kriticky poznamenávám, že v minulosti i nedávno vznikaly smlouvy a existují smlouvy, kde vůbec nevíme, zda výsledek bude ten, který jsme si představovali, že takovéto eh, smlouvy jsou stále uzavírány. Je to problematické i v souvislosti s nárůstem nákladů, protože když odhadneme rozpočet na zakázku 200 milionů, a potom zjistíme, že není orientován na paušál, ale jde eh, platíme na základě aktuálních nákladů, tak potom to zjišťujeme ex post. A známe to všichni, že zřídka kdy to bývá levnější. Protože když řekne, někomu řekneme, čím více času budete potřebovat, tím více peněz vám na to dáme, no tak oni více času spotřebují. Takže pokud tam není jasně e, stanovená cílová sazba, tak je to problém. A to je tedy úkol i pro rozpočtovou kontrolu a pro nás jako pro rozpočtový výbor, abychom skutečně se vyžadovali plnění požadavků, jak o tom hovořil pan kolega Haglund. Ale samozřejmě musíme se uvědomit, že e, se pohybujeme v nové oblasti a ti lidé, kteří tam patř, e, pracují, potřebují právní jistotu. Už máme polovinu roku 2011 a je třeba uzavírat smlouvy pro rok 2012 a 13 a my po nich žádáme, aby se nedostali do žádného skluzu, který by ohrozil rozpočet, ale rozpočet a finance de facto nejsou k dispozici, tak oni nemohou uzavírat smlouvy na příští a přes příští rok. Takže to je problematická situace eh, pro projektové manažery a zapojené firmy, jak o tom hovořil pan Jensen paní Jensen a je to eh, opravdu ne, únosná situace a proto bychom měli alespoň vytvořit jistotu o prostředcích pro rok 2012 a 2013. O těch detailech můžeme ještě hovořit, ale my v podstatě po současném projektovém managementu žádáme něco, co je téměř nemožného a náš řekněme, politický management mezi parlamentem a radou pro projektový management způsobuje velké problémy. Takže nemůžeme chválit, pochválit sami sebe a členské státy sebe samé taky pochválit nemůžou v této souvislosti. Právě jsme zde zmínili Japonsko a uvidíme snad na podzim, jak konkrétně budou eh, vypadat finanční dopady událostí v Japonsku a vidíme, že ITER eh, neodolá země třesení, takže Neměli bychom si vždy vymýšlet takovou smlouvu, kterou pak nelze vůbec dodržet na základě vyšší moci, ale je důležité řádně nadplánovat náklady tak, aby management mohl také řádně pracovat. Děkuji Moniku a pan Arton. Pane předsedo, já vám děkuji. CERN ve Švýcarsku se snažil loni vytvořit takovou černou díru a to se mu nepodařilo. A zdá se, že u ITERu se to ale podaří takovou černou díru vytvořit, i když ITER ještě nebude. Zmizí tam všechny peníze, které by byly potřeba pro jiné projekty. A to je velmi smutné. Proto mě těší zpráva pana Haglunda, kterou mohu skutečně podepsat a rád bych doplnit toto. Je skutečně důležité zajistit transparentnost. To je nejdůležitější transparentní financování. A chci se zeptat pana Haglunda, zda budeme projednávat ITER v rámci rozhovorech o rozpočtu 2012, anebo zda ITER bude mimo něj. Děkujeme a nyní Goran Děku, já, se, já se omlouvám, že jsem požádal ještě jednou slovo, slovo, ovšem reagoval bych jednak na to, co jste řekl vy pan PK. Ta je zde určité riziko, že by to bylo víc takové mezivládní rozhodnutí, pokud teda přijmeme ten návrh, aby členské státy byly odpovědní pro to dodatečné financování nebo doplňkové financování já bych se rovněž obával, podobně jako by, pokud by to byl skutečný EU pro, program, ovšem je to projekt mezinárodní, který odpovídá mezinárodním dohodám, jsou zde jiné zúčastněné strany, které to financují a právě proto, pane Haklunde, to vaše, ten, to si myslím, že to riziko zde není až tak veliké, jak si myslíte, měli bychom být otevření my zatím ještě jsme nepřijali nějaké rozhodnutí za naši skupinu, ovšem není to e- samostatný EU projekt, je to mezinárodní projekt, čili zásadní problém je podle mě, nebo teda to riziko je tam mnohem menší, než kdyby to bylo skutečně jenom teda program čistě EU. Pan BG by chtěl ještě jednou reagovat? Samozřejmě můžeme spekulovat o tom, jak bude rada postupovat budgetary developments if we... Pokud jde o postup v této oblasti, samozřejmě pokud bychom souhlasili s takovým postupem, že eh, základní financování ITER bude v rámci rozpočtu a pokud dojde k nějaké nedohodě, tak by došlo k outsourcingu, nerespektovala by se jednota našeho rozpočtu a došlo by k mezivládnímu financování prostřednictvím příspěvku některých členských států, na který se dohodne rada, aniž by se do toho parlament zapojil. Tam, podle mého názoru, bychom otevřeli pandořinu skříňku, nejenom pro ITER, ale i pro jiné projekty. Proto si myslím, že by to mohlo být interpretováno radou takto, tímto způsobem. Řekně, jakmile bude mít s tímto tady legračním parlamentem nějaké problémy, tak prostě najdeme nějaký paragraf ve smlouvě, který nám umožní postupovat bez nich. Euh, Děkuji, pane Stromajere. Mohli byste jenom velice krátce, protože nemáme mnoho času, že byste dal krátký komentář a zareagoval tak na otázky kolegu. Děkuji mnohokrát. My na, vítáme tento návrh stanoviska a souhlasíme s takovými těmi hlavními směry tohoto stanoviska. Ovšem rádi bychom vás informovali o tom, že náš návrh byl modifikován i na základě rozpravy s radou, na základě dohody s komisí, tím, že zaměříme se především na tu bezpečnost v oblasti jaderné energetiky. To bylo jedno z našich, to bylo jedno, z jeden z našich návrhů a tato analýza zapadá i do zájmu, i do záměru Evropského parlamentu, tak jak se o tom zmínil pan zpravodaj ve svém návrhu stanoviska. Ovšem jsou zde ještě dvě podmínky, dvě podmínky, které musíme před, splnit, než tento program Euratomu může být schválen. Jednak Evropský parlament musí přijít se svým stanoviskem a druhá věc, dohodu musíme dosáhnout u těch 1,3 miliardy financování pro ITER, tak jak jste to správně popsal ve vašem návrhu stanoviska, to, to teda do, do mezi parlamentem a radou. Na základě zkušenosti z minulého roku bychom měli teda eh, oddělit eh, eh, ITER, pokud jde o rozpočet pro 2012, tak abychom dosáhli dohody co možná nejdříve a proto je nám líto, že Um, jednání 11. července nebylo schopné dosáhnout dohody u těchto doplňkových finančních prostředků, protože rada nebyla schopná před touto přípravnou radou dosáhnout této dohody, i přesto, že polské předsednictví se to snažilo. To znamená, že zde nemáme dohodu ohledně financování ITER, to znamená, že nemůžeme přijmout ani tento rámcový program a znamená to, že i financování pro ostatní výzkumné aktivity by mohly být tím pádem zablokovány. Tím se dostávám k otázce paní Jensen protože je tam i ten projekt JET. Ano, víte, že oni samozřejmě budou muset začít propouštět ve mnoho ze svých zaměstnanců, pokud teda tato rozpočtová eh, ta položka nebude, nebude objasněna. Proto pokud vy teda navrhujete eh, tu samostatnou rozpočtovou položku s dva pohledy, z taktického pohledu by to rada mohla interpretovat, řekněme, ano, tak to znamená, že to nebylo zatím ještě rozhodnuto. Nevím, jestli to bude v jejich zájmu, že mohlo by k tomu dojít. Druhá, druhý můj pohled je, že by, to, že by to mohlo mít dopad z mezinárodního hlediska. Jakým způsobem by Evropa teda mohla, řekněme, tlačit na Japonce, minimalizovat dopady zemětřesení, pan Gaja se o tom zmínil, to znamená mm, maximálně minimalizovat, pokud teda my nebudeme, neposkytné finanční prostředky pro tu baseline, to znamená ty základní finanční prostředky pro tu první etapu. Já si myslím, že to rada může interpretovat tak, ano, máme ještě čas, můžeme čekat, mm, ten jet prostě počká, uvidíme, jak to bude vypadat později. Ovšem to je podle mého názoru riziko v současné době. Ta Druhá rozpráva ohledně eh, takzvaného ring fencingu těch finančních prostředků. Pan Haklund to vyjádřil přesně tak, jak se na to dívá komise, tak aby teda EU rozpočet prostě nebyl rukojmím v tomto ohledu. Jak, jakmile tam teda nejsou ty finanční prostředky k dispozici, já všem chápu ty obavy, další kolega už se o tom zmínil, je to prostě veliký mezinárodní projekt, který mm, u kterého by ty finanční prostředky byly tímto způsobem ohraničeny. Možná bychom to znění mohli ještě nějak vylepšit, pane předsedo, pane BG. To samozřejmě je ještě možné. Evropská komise je otevřená nějakému novému, mm, řekněme, znění. V návrhu stanoviska je stanoveno, já jsem opravdu rád, že jsme dosáhli pokroku v oblasti řízení, zprávy a hlavně udržení těch nákladů na určité v určitém objemu. Evropská komise se těší na další zlepšování na evropské i mezinárodní úrovni v tomto ohledu, tak jak to požaduje Evropský parlament. A na závěr Evropská komise vítá snahu Evropského parlamentu zahájit jednání k nalezení řešení pro ty dodatečné doplňkové finanční prostředky pro ITER pro rok 2012-2013 na základě návrhu, se kterým přišla komise v Lonském, která eh, eh, eh, přišla s tímto návrhem v, v Dubnu. Doufáme, že rada bude postupovat stejným způsobem a doufáme, že jednání i na půdě rady budou zahájeny co možná nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaj. Chcete něco říci závěrem? Velice stručně, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem kolegům za tyto pozitivní, um, dynamické poznámky. Jistě najdeme společné řešení. Pokud jde o takzvaný rig fencing, asi jste si nepřečetli tu čtyřku velice podrobně, eh, nebo dostatečně podrobně, já tam hovořím o tom, že, že by to byly teda ty následy eh, v budoucnosti mm, mm, finanční prostředky, které tam budou eh, přebývat. To, je, to odpovídá i na ty obavy pana BGH a ostatních. Ano, mm, asi nejde o tu techniku, i když jste se o tom zmínil už, pane předsedo, já jsem, o tom, já jsem to nezahrnul do této sekce. Já si myslím, že všichni můžeme souhlasit s tím, že ty finanční prostředky budou vlastně nové finanční prostředky, že to nebude využití z, um, roz, z, z výzkumného programu, z sedmého rámcového programu. Já si myslím, že tu čtyřku bychom ještě mohli přepracovat to znění. Ano, samozřejmě asi to volá poručité po různých interpretacích. Pokud je o JET projekt, podívejte se na šestku, tam už navrhuji nebo hovořím o možných řešeních společně s paní Jensenovou ostatními bychom to znění ještě mohli nějakým způsobem upřesnit, tak aby ta interpretace byla jednotná. Sílím některé obavy ze strany komise, pokud je o samostatnou rozpočtovou položku pro projekt JET, protože to má i určitá negativa, to bychom měli společně ještě zhodnotit, jistě se nám podaří nalézt společné řešení. Pan Holmajer muž bohužel odešel. Já bych rád ovšem zdůrazňoval, paní Holmajerová, souhlasím s jejími obavami. Pokud jde o problémy s financováním, rád bych zdůraznil to, že ty problémy způsobuje podle mého názoru rada, ne parlament. Rada se na to dívá asi opačně, ovšem já to že nemáme zajištěné financování pro projekt ITER, to rozhodně z toho nemůžeme vinit Evropský parlament. Jistě někteří s tím asi nebudou souhlasit, ovšem já jsem pevně přesvědčen o tom, že obecně převládá toto stanovisko u nás. Ehm, ta stinná stránka ovšem je ta kontinuita, tam vidíme problém i u projektu JET, i u jiných, o kterých se kolegyně Holmajerová zmínila obecně mohu říct, že se těším. Ano, pokud je o nějaké změny, změn, eh, změní některých pozměňovacích návrhů, tak aby ta interpretace byla jednotná. Těším se na tyto návrhy, pošlete mi je prosím e-mailem, samozřejmě i u osobních ehm, setkání. Ještě jednou všem děkuji a těším se, že se opět tomu budeme věnovat po letní pauze. Děkujeme. Děkuji mnohokrát. Děkuji také komisi, děkuji všem, kteří přispěli do této nesmírně zajímavé a bohaté diskuse. Připomínám tedy, že se budeme zaobírat studiem stanoviska našeho zpravodoje u příležitosti našeho zasedání 8. září. Deadline pro předkládání pozměňovacích návrhů je stanoveno na 9. září. Hlasování se bude konat na rozpočtovém výboru buď 22. září nebo 4. 10. před hlasováním na výboru ITRE, eh, což je 6. října. A eh, kalen, eh, předpokládá se s tím, že se bude hlasovat buď na druhém zasedání v říjnu nebo v listopadu potom na plenárce ve Štrasburku. Děkuji mnohokrát. A nyní jsme posunuli hlasování, takže myslím, měli jsme to mít dřív, takže já navrhu, abychom hlasovali teď. A začneme s právou pana Aklunda. To je bod číslo 22. A potom budeme, uvidíme, jak to bude s, 20, s 23, protože pan Aglund musí, Aglund musí odejít v 11 hodin takže bych požádal sekretariát, aby tedy upozornili kolegy, kteří ještě nejsou na eh, našem zasedání, aby dorazili, aby mohli hlasovat. Takže dám tedy pár vteřin. A navrhuji vám, abychom začali odhlasováním zprávou pana Haglunda. Potom si vezmeme tedy zprávu pana Šuriána a poté zprávu paní Matery, která k nám dorazí týkající se převodu, abychom zabezpečili mm, hlasování Voilà. Prosím pěkně, utište se. Un peu de silence. Prosím, klid v sále. Dobře. Takže nyní jsme u bodu 22. Pan Haglund který je kompetentní, protože je zpravodajem pro tuto zprávu. Jedná se o stanovisko týkající se zelené knihy Evropské komise o e, společném strategickém rámci pro financování výzkumu a inovací už jsme měli dvě diskuse, kdy jsme si vyměňovali názory k tomuto tématu. Máte výsledek, máte před sebou váš hlasovací lístek, takže e, pozměňovací návrh číslo jedna předkládám k hlasování. E, má podporu pana zpravodaje, kdo je pro. Děkuji vám, kdo je proti. Jeden, zdržel se. Jeden. Takže schváleno. Pozměňovací návrh zpravodaje týkající se kompromis v esklipace. a, a vysvětlení máte v příloze. Kdo je pro? E, kdo je proti? Zdržel se? Žád nikdo, takže schváleno. To znamená, pokrývá pozměňovací návrhy 2 a 3 pozměňovat odstavec 2. Máme tady ehm, kompromisní návrh B, je to rovněž v příloze vysvětleno, kdo je pro, děkuji vám, kdo je proti. Dva, zdržel se nikdo schváleno. Pokrývá pozměňovací návrhy Eh, které jsou na, až do, do spora stránky a potom osmičku a devítku. A teď tady máme pozměňovací návrh pana Vogana. Z pan Strbávor je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Většina. Zdržel se, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh jedenáctka pana Bensena je e, jazykový dánský problém. Doufám, že celý svět je pro. Všichni budou pro, tedy kdo je pro, <laughs> nikdo není proti. Dobře, takže nikdo není proti. Schváleno eh, od stejného zpravodaje číslo 12, ale tady je pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? To je většina. Zdržel se, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 13. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Dva. Zdržel se. Schváleno. Čtrnáctka od pana Vogana. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Zdržel se. Stejný počet, který zamítá. Patnáctka. Pan zpravodaj pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Jeden, dva, tři, zdržel se, Nikdo schváleno. Šestnáctka od pana Vogana, tentokrát je pan zpravodaj pro, kdo je pro? Děkuji, jako kdo je proti? Jeden, zdržel se, Nikdo schváleno. Sedmnáctka pana Bencena, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Děkuji, proti. Děkuji, zdržel se, stejná většina. Socialisté a GUE jsou pro, ostatní jsou proti. Osmnáctka, pan zpravodaj pro, kdo je pro? <clears throat> Děkuji, proti. Dva, zdržel se, nikdo, schváleno. Devatenáctka. Máme tady dvě části. První část retreats až k budgetary flexibility. Pan zpravodaj je pro tu první část. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Čtyři. První část je schválena, druhá část <clears throat> S opost až k innovation. Kdo je pro? Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? To je zamítnuto. Dvacítka stažena. Jedna dvacítka od pana Artonga. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Dva. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se, zamítnuto. 22 pana Paxase, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Pan Morganty, kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Všichni jsou proti eh, s výjimkou pana Morgantino, takže zamítnuto 23. Pan zpravodaj pro, kdo je pro? Děkuji, proti. Dva. Zdržel se někdo schváleno. 24. Pana se s pozměňovacím, ústním pozměňovacím návrhem pana zpravodaje, který je v příloze. Je třeba připojit support recovery. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 3, zdržel se, děkuji, schváleno i s tím ústním pozměňovacím návrhem 25, zpravodaj proti, kdo je pro, děkuji, proti, děkuji, zdržel se, stejná většina. Pan, takže 26, pan Hortong, pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Dva proti. Zamítnuto. 27 a 28 jsou stejné. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Pan Alfonsi, kdo je proti? Všichni. Zdržel se? Zamítnuto. Zamítnuty oba. Pan Benson 29, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Gue, kdo je proti? Všichni ostatní. Zdržel se? Zamítnuto třicítka. Pan zpravodaj pro. Kdo je pro? Děkuji vám proti. Pan Hartong zdržel se. Nikdo schváleno. 31. Od stejného, zpravodaj, eh, od stejného autora. Pan zpravodaj pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti. 2. Zdržel se. Schváleno. Závěrečné hlasování. Kdo je pro zprávu v tomto znění? Děkuji. Kdo je proti? Pan Artong zdržel se. Pan Morganty, paní Verteman. Výborně. Děkuji vám mnohokrát a blahopřeji panu zpravodaji. A teď se dostáváme ke zprávě pana Šuriana. To je tedy stanovisko k evropskému semestru. Pozměňovací návrh osmičky, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh kompromisní pana zpravodaje, kdo je pro? Dvojka, promiňte, opravuje se pan předseda kompromisní návrh. Dva, kdo je pro? Děkuji, proti? Jeden zdržel se, nikdo schváleno. Poz, eh, pokrývá dvě, dva další pozměňovací návrhy. Jedenáctka pana zpravodaje, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Jeden zdržel se, nikdo schváleno. Dvanáctka pana Haglunda, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Kdo je pro nejprve? Liberálové, zelení, kdo je proti? Všichni ostatní. Zdržel se? Zamítnuto. E, kompromis trojka, číslo tři od pana zpravodaje, kde je pro. Děkuji vám. Proti? Nikdo? Zdržel se? Jeden. To znamená, že to pokrývalo pozměňovací návrhy až k 16. pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden, zdrželi se, děkuji, schváleno. Je, promiňte, říká pan předseda. Zapomněl jsem odhlasovat kompromisní náměst, námět číslo 4, kompromisní návrh číslo 4. Omlouvám se. Takže čtyřka, kdo je pro? Děkuji, proti? Pan Hartong zdržel se jeden. Takže schváleno, pokrývá 15, 16 jsme odhlasovali. Kompromis číslo jedna, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Jeden, děkuji, zdržel se. Nikdo, schváleno. Pokrývá pozměňovací návrh číslo 2 a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 3 pana zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Socialisté. Zdržel se. Děkuji. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo čtyři. Ten pad, odpadá. Eh, pan Pětka, pan Haglunda, kdo je pro? Pan zpravodaj pro, pro, proti, děkuji, zdržel se, schváleno. Šestka pana Gualtieriho, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Děkuji proti. Děkuji. Zdržel se většina. Pro, Takže zamítnu do sedmička pana zpravodaje. Pan zpravodaj je samozřejmě pro. Kdo je pro? Děkuji proti. Děkuji. Zdržel se. Schváleno. Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti. Dva. Gue. <laughs> Zdržel se. Takže schváleno a blahopřejeme panu zpravodaji. Euh, a nyní se dostáváme k hlasování o zprávě paní Matera, která už je mezi námi. Který bod to bude? Který bod na našem programu? Osmnáctka. Devatenáctka a dvacítka. Máte před sebou hlasovací seznam. To je vlastně, ano, čili stejné pozměňovací návrhy, dobře, takže stejné pozměňovací návrhy. Tak to znamená jednička. Spravodajka proti, kdo je pro? Spravodajka je proti, kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti? velké skupiny, pan Hartong rovněž, nikdo se nezdržel zamítnuto. Já no, je to velké Ačko. Spravodajky, kdo je pro, kdo je proti? Pane Hartongu, zdržel se někdo, nikdo? Přijato. Tím se pokryla dvojka a nyní trojka od pana Alvára. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. Stejná většina zamítnuto, čili závěrečné hlasování v této pozměněné formě. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Jeden. Čili je to schváleno. A tím se pokryli. Tím se pokryli 18 i 19. Pokud jde o 20. To znamená, to je ta technická pomoc ze strany komise, tam potřebujeme nemá, máme k tomu nějaký seznam, nemáme pozměňovací návrhy. To znamená dvacítka. Kdo je pro? Paní Mataro, vy jste teda pro? Tuto, t, je to, ano, je to dvacítka. Jste pro? Žádné pozměňovací návrhy. Notre rapporteur ne sait plus où elle en est. Páni zpravodajka se nám ztratila v tom trochu, kolega ji nějak tady vyrušuje. To je, to je nějaký italsko-italský problém, tak to už asi už je to v pořádku. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Tři proti, zdrželi se. Dvacítka. Spravodajka ohledně technické pomoci předložená z podnětu komise je rovněž, předlož, je rovněž schválena. A nyní si myslím, že bychom mohli unblock hlasovat o těch transferech. Sidonie, dívám se na tebe, ty transfery, jsou to vlastně tři oblasti, to znamená devítka, dvanáctka a sedmnáctka. Ano, tyto tři. Já navrhuji, abychom hlasovali unblock. Kdo je pro tyto um, převody? Kdo je proti? Jeden, dva, to je logické. Zdržel se někdo? To znamená, že devítka, dvanáctka a sedmnáctka je schválena. Děkujeme zpravodajce. A nyní to je pan Kovsolíno, jeho zpráva 24. Budeme hlasovat o 24. Zpravodajem je pan Kopsolíno. Máte před sebou hlasovací Seznam jednička od pana Hartonga. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Autor. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Dvojka od pana Kozlovského. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Dva. Proti. Zdržel se někdo? Přijato. Kompromis velké Ačko od zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Dva zdrželi se, přijato. Dva následující nám vypadly, nyní je to pětka. Ne, pětka rovněž vypadla. Šestka, pan Kozlovský. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji vám, kdo je proti. Musíme to ověřit elektronicky. Máte sebou hlasovací karty? To je, trochu to bylo zmatené. Mohu já rovněž hlasovat? Dívám se nyní na... Mohu? Ano? No, Říkáme že ano. Že mohu. Výborně. Čili dávám hlasovat. Je to šestka od pana Kozlovského. Hlasujeme nyní. On l'ouvre, on l'ouvre. Le, le, le vote s'ouvre. Ano, elektronika, trošku belgická elektronika. No, A musí, musí se to trošku rozehrát všechno, tak eh, už ne, nefunguje to. No, tak to je mi líto teda. Oui, je, je pas de gouvernement. A už to tady běží. EBP, instrukce. Jak to vypadá? Končím hlasování, končím hlasování. Napětí chvilka, 16 pro, 15 proti, přijato. Blahopřejeme autorovi návrhu. Sedmička, pan Hartong. Ta vypadla, protože šestka byla schválena. O, ústní návrh zpravodaje, kdo je pro? Proti? Jeden byl proti, zdrželi se, přijato. Dále je to oddělené hlasování. Kompromis velké B. Pravoda je pro obě části. První část, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Jeden. Schváleno. Ta první část. Nyní druhá část. Zpravoda je rovněž pro. Kdo je pro? Kdo je proti? liberálové a pan Hartong. Zdrželi se, jeden se zdržel. Druhá část je rovněž přijatá velikou většinou. Dále je to devítka, která byla pokrytá kompromisem velké B. Dále je to osmička, která nám vypadla. Dostáváme se k desítce od pana Kozlovského. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Zdrželi se? Nikdo se nezdržel. Přijato. Velké C, kompromisní návrh zpravodaje, kdo je pro? Děkuji. Proti? Jeden. Zdržel se někdo? Drž- děkuji vám. Přijato. Tím se pokryla další pozměňovací návrhy, včetně 13 od pana Hartonka. To znamená, že nyní můžeme hlasovat. Je to závěrečné hlasování. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Dva. Zdržel se někdo? nikdo se nezdržel, to znamená velikou většinou přijato a tím blahopřejeme panu zpravodaji, panu Kocolínovi. A nyní 21. Pane Alfonsi, u té 20 jedničky zde nemáme žádné pozměňovací návrhy. Pane Alfonsi, vy jste pro, ano? No ano, tak to je jasné, ano, vidím to. Čili kdo je pro? Čili kdo je pro tento návrh Alfons, jeho 21? Zvedněte ruce. Kdo je proti této zprávě? Jeden je proti, kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Blahopřejeme panu zpravodaji k této dohodě, která se dotýká rybolovných práv s Kapverskou republikou. Alors, je vous propose d'achever les votes avec les virements. Dobře, čili nyní my se poté vrátíme k té zprávě pana La- Laví, ovšem nyní možná bychom dokončili to hlasování u těch převodů. Čili tři už jsme přijali, to, to znamená, to bylo to využívání fondu přizpůsobení se, uvolňování prostředků z tohoto fondu přizpůsobení se globalizace a zůstal nám tam ještě bod 20, byly to ty transfery 24 a 20. Eh, to je kolegyně Sidonie. 20, ano? Měli kolegové, kolegyně, toto je důležitý převod. U ty dvacítky máte podrobné informace pod bodem číslo 25. Proč je to tak důležité? Je to důležité proto, je to opravdu zásadní převod, protože tím budeme posilovat rozpočtové položky, které podporují spolupráci se Středomořím. Cílem je mít k dispozici finanční prostředky, které by posílily naši spolupráci se severním Afrikou. Všichni víme, jaká je politická situace v této části světa. My jsme o tom hovořili i v našem výboru, i v jiných výborech. Potřebujeme nalézt finanční prostředky pro tuto spolupráci. Další důvod, proč je právě tento převod důležitý, je i zdroj těchto finančních prostředků. Tyto závazky přichází z několika z důležitých položek, které jsou závažné pro mě, pro Evropský parlament. Já i pan předseda, my jsme se sešli s kolegy z AFETu, zde ve výboru, kteří vyjádřili určité obavy ohledně převodu těchto finančních prostředků. Tam to byla z oblasti spolupráce s Latinskou Amerikou a Ázií. Samozřejmě, že tyto obavy musíme rozptýlit, proto společně s předsedou jsme se rozhodli pozvat i zástupce komise. Proč je to, proč je to legrační, pane předsedo? Není to teda? Já myslím, že to asi není úplně legrační. Měli bychom to brát vážně. Pokud vím, tak je zde zástupce komise, že by nám snad mohli vysvětlit, proč není možné využít ty eh, závazky, těch, ty finanční prostředky, které už máme pro Latinskou Ameriku a Asii. Máme i písemnou informaci z komise, která podle mého názoru je opravdu, jas, jasně to vysvětluje, že tam teda není, pokud jde o tu implementaci projektu přímo na místě, naší roli, našeho výboru je, že pokud teda není možné, opravdu není možné implementovat tyto projekty, tak bychom měli zajistit to, aby finanční prostředky, které z toho eh, vyplynou, abychom je využili v jiných oblastech. To znamená, aby ty finanční prostředky, které již byly schváleny, aby jsme o ně nepřišli. Zároveň bych ráda využila této příležitosti, otevřela rozprávu k tomuto bodu a požádala o eh, vysvětlení komise. Já osobně mám jednu konkrétní otázku. Ten transfer, ten převod tam jsou ty závazky, které jsou, představují vysoké částky. Ptám se, co plánuje komise v oblasti plateb propojených s těmito aktivitami. Ty platby budou následovat, nebo to bude z jiných položek, nebo jiných položek rozpočtu tom nemám jasno. Odpověď je možná jednoduchá, ovšem pro mě osobně z těch žádostí o převod to nevyplývá jasně. To je vše z mé strany pane předsedo, kdybyste prosím mohl zahájit rozprávu k tomuto bodu. Merci Sidonia. Děkuji Sidonie. Paní Muñoz. Merci, président, c'est madame Muñoz. Děkuji, já jsem, pane předsedo, pane Muñiz, ne Muñoz. <laughs> Promiňte, prosím, madam. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Eh, tato debata, tento bod je nesmírně důležitý, je to velice citlivé a tady nám skutečně chybí diskuse před hlasováním, protože všichni souhlasíme s tím, že tady máme určitou prioritu a sice podporovat procesy na jihu středozemního moře ale eh, tato solidarita s jihem kolem Středozemního moře by mělo být solidární v rámci rozpočtu a ne prostě vyčerpat veškeré naše úsilí nad některými eh, rozpočtovými řádky, zejména pro Latinskou Ameriku. Pro nás je to záležitost zásadní, eh, mm, protože tady bylo stanoveno, jaké jsou prioritní politiky a mezi prioritními politikami rozpočtu roku 2011 byl určitý objem peněz pro Latinskou Ameriku a Asii, aby se financovaly programy, které považujeme z politického hlediska za významné v našich strategických vztazích s Ázií a s Latinskou Amerikou. Proto není možné když vyplynou na poruchy na důležitá témata, přestat s financováním toho, o čemu jsme rozhodli, že to financovat chceme. A nelze to tak dělat tím, že by se prostě aplikovaly pouze rozpočtové položky pro Ázii a Latinskou Ameriku proto, aby se prostě vzali z těch fondů tam, kam jsme je chtěli dát, aby se to dalo prostě do jiných řádků pro jiné priority, které jsou samozřejmě také důležité, ale je třeba to nejprve skonzultovat s rozpočtem pro zahraniční, eh, pardon, s výborem pro zahraniční záležitosti a také s naším výborem. A myslím si, že vzbuzující obavy zejména to, že komise tento návrh předložila, aniž by předložila nějaká vysvětlení k tomu, protože to, co k tomu dala, rozhodně není přesvědčivé protože mm, e, jsem si jistá, že to nejsou e, rozhodně jednotlivé, že to nejsou ty jediné položky či rozpočtové řádky, které nebyly zcela vyčerpány. Já chápu, že je tady třeba postupovat solidaritou, ale v obou směrech vím, že komise už má určitý plán e, konkrétně pro Latinskou Ameriku do budoucnosti. A teď prostě nám tady přemístuje 26 milionů eur z Latinské Ameriky, ale počítá se s tím, že v roce 2013 se škrtne 100 eh, tisíc eur, to nám, pardon, 100 milionů eur, to nám včera řekl eh, eh, zástupce generálního ředitelství, čili je třeba, abychom tady měli naprosto jasně zohledněnou také pozici Evropského parlamentu a je třeba, aby se to samozřejmě diskutovalo v příslušných výborech a ne jenom ve výborech, e, který e, jenom výbor pro rozvoj například. Myslím si, že tady potřebujeme daleko víc detailních vysvětlení ze strany komise, Eh, vzhledem k tomu návrhu, kde prostě eh, se posunují položky eh, tak, jak k tomu došlo teď. Prostě není možné, aby Mexiko mělo dva programy a jeden z nich byl škrtnut. To znamená polovina, 50% spolupráce z Mexika se prostě jen tak škrtně, protože se musí financovat jich středozemního moře. Žádám tedy komisi, aby skutečně postupovala solidárně v rámci jednotlivých řádek, ale všech, pardon, všech prosím, ne pouze na úkor Latinské Ameriky a Asie. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Muniz. Garant After the intervention of, of Mrs. Muniz. Vystoupení paní Muniz mohu velice stručně souhlasím s tím základním směrem, který navrhuje, když dojde k něčemu ve světě, vždycky třeba nějaké zemětřesení na Haiti nebo potravinová krize nebo politický rozvoj v Africe, tak prostě nemůžeme okamžitě rozložit priority našeho rozpočtu, ty, na kterých jsme se domluvili, ty, které jsou stanoveny v loňském roce, již byly odsouhlaseny, čili proběhla diskuse i v rámci monitorovací skupiny pro Jižní středomoří. Já jsem členem této monitorovací skupiny, my jsme o tom hovořili. Důležité je nalézt dlouhodobou udržitelnou politiku. Toto je pouze první část velké těch 1,2 miliardy, které navrhujeme pro severní Afriku a arabské jaro. Měli bychom nalézt nějaký udržitelný způsob financování, proto se těším na vysvětlení komise proč přichází s tímto návrhem. I pokud se mi to nebude líbit, tento návrh asi nemůžeme zablokovat, museli bychom počkat po letní pauze, bylo by to interpretováno jako velice obtížný politický signál, který by byl rovněž neakceptovatelný. Pokud teda komise nepřijde s nějakým jiným řešením, tak jsme pod takovým tlakem, že to budeme muset stejně schválit. Ovšem podle mého názoru je to jasný signál a prostě my to už nemůžeme nikdy do budoucna teda akceptovat. Těším se na vysvětlení komise. Merci. Děkuji. Děkujeme, Salvadore. Normalmente... No, normálně rozpočtový výbor se zaobírá eh, tím eh, těmi položkami, které nám dává Evropská komise pro to, abychom schválili eventuální převody ve stávajícím běžícím rozpočtu. V tomto případě jasné, že výbory, eh, to znamená výbor pro rozvoj a výbor pro, eh, výbor pro zahraniční záležitosti nechápou vysvětlení, která poskytla Evropská komise, která se snaží pokryt nezbytný cíl, což je tedy Severní Afrika běžným postupem. To znamená používat rozpočtové položky, které nebyly dobře vyčerpávány nebo které vůbec nebyly vyčerpány v druhé polovině roku a tudíž nejsou účinné. Eh, po té, co jsem hovořil s členy výboru pro zahraniční záležitosti, zdá se, že pochyby se soustředí zejména na programy s Mexikem, zejména na jeden ten specifický program s Mexikem, pro který neexistuje žádné ospravedlnění ze strany Evropské komise. Proč se to přerušilo, když, jak se zdá, je to program, který již byl zahájen. My v rozpočtovém výboru nemůžeme dělat politická hodnocení. Tady to je v kompetenci výboru pro zahraniční záležitosti. My se tady musíme soustředit skutečně. Musíme důvěřovat vysvětlením, které nám dává Evropská komise, jak řekl můj předřečník. To rozhodně třeba učinit každopádně dnes, protože rozhodně nemůžeme odkládat to, protože je to zapotřebí právě pro ten sever Afriky a proto eh, stejně tak jako další řečníci očekáváme, co nám k tomu řekne komise a já bych tady rád se zeptal komise na jednu věc. V případě, že se přeruší teda ten tok 25 milion či 26 milionů, které jdou do Latinské Ameriky a již byly schváleny tímto parlamentem, jak se domnívá Evropská komise, že završí politický mandát, eh, kterým se zavázala rozvíjet spolupráci se zeměmi Latinské Ameriky. Jestli děkuji. Děkujeme, pane Hartongu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že momentálně nemusíme posílat ani cent do severní Afriky. Samozřejmě nás těší politický vývoj, ale dokud není jasné, jak dopadne a kdo se nakonec dostane k vládě, nemá smysl tam dávat peníze. Domníváme se, že rozvojová pomoc je záležitost členských zemí a nikoli Evropské unie. Děkuji. Děkujeme. Giovanni Lavia. Grazie, presidente. Fermo restando... Děkuji, pane předsedo. Ano. Dobrá, já chápu obavy kolegů i kolegů z jiných výborů, kteří musí udávat směr zahraniční politice. Na druhou stranu musíme také zohlednit to, co máme před sebou a tím je letní přestávka a my nemáme žádnou alternativu. Musíme vyslat jasný signál eh, v oblasti politiky, politiky sousedství v oblasti Středozemního moře. Dovolte mi ale využít také přítomnosti komise a položit jí otázku, jak to celé hodlá potom sladit. To znamená více prostředků i na základě rozpočtu 2012 a snížení v oblasti pladeb v jiných rozpočtových linkách v roce 2012. Tak to odsouhlasil Koreper. Domnívám se, že pak budeme mít závazky, ale nebudeme mít prostředky a je potřeba mít prostředky, aby se závazky mohly plnit. Děkuji. Nyní bych požádal komisi a ještě upřesnění. První věc. Především, abych odpověděl na to, o čem hovořila paní Muniz. Vždycky, když náš výbor musí přispět s nějakým stanoviskem ohledně převodu, tak um, výbor, který je odpovědný za tuto oblast ve Evropském parlamentu, je systematicky informován. To znamená, Není to pouze nějaké formální informování. To znamená, že především v těchto případech, především pokud je například o výbor pro zahraniční záležitosti, tak poté následuje společný dopis předsedy tohoto výboru a samozřejmě i výboru pro rozvoj, tak aby došlo k tomu, aby teda souhlas to tímto stanoviskem a poté my samozřejmě my to vezmeme vždycky v potaz, čili tyto výbory jsou informovány. Druhá záležitost. Musíme si uvědomit to, na čem Eh, se dohodneme. My prostě musíme hlasovat. Pokud nebudeme hlasovat, tak eh, ráda prostě bude hlasovat a bude to schváleno. Samozřejmě, že můžeme říct, že nebudeme hlasovat, to je rovněž určitě způsob podpory toho návrhu komise. Ovšem, pokud budeme hlasovat proti, tak ten převod prostě hm, k němu nedojde, všichni z toho pochopí určitě politický signál. Pokud to nějakým způsobem pozměníme, tak to nejnižší, ta nejnižší částka poté mm, bude, bude se teda, uplatní se ta nejnižší částka, pokud to bude částka, kterou navrhuje rada, tak rada, pokud to byla na, částka navržená námi, tak teda ta naše částka. Taková je situace. Pane řediteli, nyní se obracím na Evropskou komisi, konkrétní dotazy, které zde padly. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestli dovolíte, budu hovořit anglicky o odpovědi. Ano, beru v potaz to že v podstatě to, co tam navrhujeme, že v podstatě ty to podporujete, nebo teda všichni, kteří vystoupili, že v podstatě by to mělo to navýšení odpovídat na výzvy, které vidíme v Jižním středomoří. To si myslím, že je obecně s tím souhlasíte. Předtím, než jsme se obrátili na parlament s těmito převody, než jsme se obrátili na váš výbor, požádali jsme o vaše stanovisko. Předtím došlo ke dvěma sdělením v březnu, to bylo první, a druhé sdělení v květnu, kde už teda ty hlavní linie byly nastíněny a celkový balíček, tam byl rovněž předložen ten celkový balíček, který předpokládáme pro tuto oblast sousedství. Evropské unie. Zároveň jste byli konkrétní návrhy, to, byla, to bylo ten pozměň, ten, ten, to pozměnění číslo jedna, které se dotýkalo rozpočtu 2000, pro rok 2012. Tím se pokryly tři roky, 2011, okamžitá reakce 2012, rozpočet, který se tvoří a poté ty hlavní směry, které připravujeme pro rok 2013. Čili je to takový balíček eh, více než 1,2 miliardy pro celou tuto oblast. Je to, jsou to nové finanční prostředky, tak jak jsme to navrhovali i v tom opravném ehm, dokumentu, ehm, to znamená pod okruhem 4 v rámci nástroje ehm, flexibility a dále to budou finanční prostředky z programu pro to oblast a zároveň určité využití finančních prostředků, které již byly začleněny do rozpočtu pro rok 2011, které budou k dispozici a které vyplynuly z jiných položek. Pro rok 2011, pro ty transfery, jaká byla kritéria, která jsme využili při navrhování pro návrh těchto transferů, těchto převodů? Nejprve jsme se podívali, jak vypadá ta situace přímo v realiza- u realizace těchto projektů. V Latinské Americe vidíme navýšení těch eh, částek v oblasti závazků. To je první signál toho, že vlastně tempo realizace na místě je trochu pomalejší. Druhá věc, která je neméně důležitá, Tvorili jsme země, které jsou postupně méně závislé na externí pomoci a u kterých předpokládáme, že v nějaké brzké budoucnosti tento typ pomoci, které obdrží z Evropské unie, bude mít jiný charakter. To jsou země, které v posledním desetiletí zaznamenali udržitelný ekonomický rozvoj. Některé z těchto zemí dokonce se sami staly dárci, už to nejsou pouze příjemci, například Indie, Tajsko. V případě Latinské Ameriky a Mexika především, to se mi zdálo um, jako hlavní bod oba, které zde zazněly, my jsme v tom vysvětlení, proč požadujeme převody, to popsali. Jsou tam pro, programy, kde vláda ještě nepopsala strategii pro realizaci. Proto si myslíme, že možná dojde k určitému odložení konkrétních aktivit, které jsou s tím propojeny, aniž bychom aniž by to, se to dotklo té částky, která již byla na, na, na, eh, připravena pro snížení chudoby. Venezuela. Tam je nedostatek zájmu na straně národních úřadů. Tam jsou určitě návrhy teda na ty škrty, to si myslím, že, je, že rovněž na to mělo určitě dopad, na to nesmíme zapomínat. Komise se podívala na všechny možnosti znovu využití finančních prostředků. My jsme na základě různých kritérií. Toto jsou zdroje, které za stávajících podmínek a když vezmeme všechny prvky v potaz, toto můžeme, to zná všechny ty částky, které bychom mohli využít někde jinde, ty částky, které již byly schváleny. Obecně mohu říci, že Evropská unie by měla mít možnost určitého přeskumu těchto finančních částek pro jednotlivé projekty, programy, které byly definovány asi před pěti lety pro země, které prostě byly v jiné situaci před pěti lety. Situace ve světě se mění, proto je zde určitá manevrovací, určitý manevrovací prostor pro přizpůsobení novým prioritám, novým skutečnostem, ke kterým došlo, nové situaci ve světě, to by mělo být zohledněno při určité pružnosti v rámci rozpočtu. A pokud jde o rozpočtové položky, ten dopad celkový je asi někde v hodnotě 5%, celý balíček pro Latinskou Ameriku i Asii. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. Paní zpravodajko, na základě této výměny názoru, odpovědi ze strany komise, co navrhujete. Já jsem si vyslechla diskuzi, říká paní zpravodajka, je mi jasné, že je zásadní, abychom vyslali, vyslali signál o tom, že požadujeme další financování pro spolupráci se Severní Afrikou, propojení s arabským jarem. Ovšem z rozpočtového hlediska samozřejmě musíme vzít v potazy ty eh, výhrady k eh, další výboru. Naším úkolem našeho výboru je spolupracovat s komisí i pokud jde o nějaké zohlednění jejich obav. Ty položky, které se týkají prostředků, které by pokryly spolupráci s Latinskou Amerikou a Asií, téměř 100% jsme si jistí, že tyto finanční prostředky nebudou, že ty, nebudou realizovány na místě, že tam budeme mít přebytky. Každý rok máme přebytky, které nejsme schopni poté využít. Naším úkolem je využít tyto finanční prostředky převodem, využít je tam, kde mohou pokrýt určité, eh, určitá slabá místa, abychom neměli eh, tyto přebytky. Protože přímo na místě v terénu u těchto dvou konkrétních projektů si myslím, že došlo k určitému selhání. pochopila jsem to správně z toho písemného oznámení komise, není možné tuto situaci zlepšit červenec, čili ty finanční prostředky prostě nebudou využity. Prosím komisi, aby udělala vše, co je v jejich, silách, aby eh, realizovali ty položky, které prostě byly naplánovány, to je jasné. V tomto případě to nebylo úplně možné, protože tam došlo k selhání spolupráce přímo národních orgánů na místě. Měli bychom hlasovat. Já hlasuji pro tyto převody. Děkuji, říká pan předseda, a nyní budeme, budeme hlasovat. Tak, jak to doporučila paní zpravodajka, kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Dva. Stršel se někdo? Tři. Čtyři. Dobře. Schváleno. Blahopřeji našem, našemu výboru. Samozřejmě, že si dovedeme představit, eh, jak by to vypadalo, kdybychom byli hlasovali proti. Parlament chce pomoci spíše panu Čávesovi, než eh, arabskému jaru. Takové komentáře, ano, tak, tak by to asi vypadalo, tak by ten komentář vypadal. Ano, prosím, máte slovo. Eh, Je jasné, že to hlasování eh, prostě nemůže být jiné. My prostě pomáháme, my jsme pomáhali latinskoamerickým demokratickým revolucím v jejich eh, čase a nyní pomáháme arabskému jaru. To ovšem neznamená, že pokud teda výjmeme nějaké finanční prostředky z latinskoamerických programů. Už jsme hovořili o tom, že některé z těchto programů, ne všechny, ale některé z těchto programů prostě nefungovaly úplně podle uspokojivých podmínek. Komise má určité záruky. Navrhuji. Samozřejmě, že já budu samozřejmě reagovat na ten společný dopis, který mi poslal předseda výboru pro zahraniční záležitosti, výboru pro rozvoj vysvětlím, jak jsme hlasovali, proč jsme hlasovali. Paní Muniz jistě bude reagovat na ten můj trošku brutální postup. Ano, pane předsedo, myslím si, že je velice snadné být demagogický v tomto tématu, protože interpretace by nebylo, že Evropský parlament upřednostňuje Čávese eh, před arabským vývojem. Ne, my chceme, aby se podporoval eh, revoluční proces kolem středozemních zemí prostřednit, ale nikoliv, aby se vyškrtly jiné položky a nejenom pro Latinskou Ameriku a Asii. A co se týče vztahu s Čávesem, prosím pěkně, nemilme se všechny zemi, země z Asie a všechny státy z, Americké, z Latinské Ameriky, které byly příjemci pomoci, nemohou být dány pod společného jmenovatele Hugo Chávese, protože například v Mexiku se rozvíjely velice důležité programy vzdělávací, a já bych i do budoucna chtěla navrhnout, když se tedy ruší fondy, protože nebyly korektně vyčerpány prostředky, výrobky v jedné zemi měly by se dát do jiné země stejného regionu, protože položka zní Latinská Amerika a máme země, v centrální Americe, ve střední Americe, které sice nejsou, nejsou tam režimy Huga Chávese, ale jsou to státy, které by velice potřebovaly evropskou pomoc. A e, teď prostě Tady jsme udělali dvojí zatížení americké latiny, latinské Ameriky, protože Latinská Amerika eh, financuje, není možné financovat Latinsk, není možné financovat rozvoj kolem Středozemního moře z těch položek, které byly určeny. A nakonec se tady vezme prostě právní základ DCI, který by měl upřednostňovat Latinskou Ameriku, když to tak není. Čili prosím pěkně, nebuďme demagogičtí v tak choulostivém tématu, který je nejenom choulostivý pro eh, výbor pro zahraniční záležitosti a pro výbor eh, pro rozvoj. Já si myslím, že ten váš vtip skutečně byl nemístný, pane předsedo. Merci, Děkuji vám. Dobře, budeme tady postupovat takto. Napíšu paní Žoliové dopis, abych jí v duchu toho, co jste právě řekla, madam, eh, což naprosto beru na vědomí v tom duchu, v jakém se postupovalo eh, s ohledem na tuto zprávu. Takže vám děkuji mnohokrát a máme tady ještě jeden převod a to je převod 24. Paní zpravodajko. Eh, this eh, transfer is definitely... Ano. Toto je méně kontroverzní záležitost, to je jasné, ale je to důležité, protože to poukazuje na ty problémy, které nás možná čekají. Je to přebod, který posiluje platby pro realizaci části sedmého rámcového programu spojeného s, kon- s podnikatelstvím, s inovacemi. Ty návrhy komise byly konzervativní, pokud jde o Eh, vyčerpanost těchto, nebo možnost vyčerpání těchto finančních prostředků již nyní, to je vyšší, už nyní potřebuje 30 milionů eur, čili to je první prvek, první věc a druhá věc. V podstatě ta dojná kráva, jak si už eh, nedojí tolik, jak bychom chtěli, především pokud jde o energetiku, tyto programy tam musíme pokryt všechny ty vlastně nedostatečná bílá místa. To v podstatě tam už nemáme finanční prostředky, čili jak to budeme financovat, to je otázka, jakým způsobem to budeme opravdu co možná nejdříve schopni pokryt. Na závěr eh, navrhuji, abychom hlasovali pro tento převod. Ano, děkuji. Kdo je pro? Kdo je pro tento převod? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo? Výborně. Přijato. Děkujeme. Děkujeme Sidonii. A nyní několik převodů u těch jiných institucí. Helga. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ten první převod, chceme uvolnit um, finanční prostředky 115 tisíc eur pro rozpočtovou položku, která se, ne, která se týká spolupráce, operační rozvoj v oblasti a údržby softwarových systémů, tak abychom zvýšili odpovědnost, pokud je o monitorování, monitorování principu subsidiarity v rámci evropských rozhodovacích procesů. Výbor regionu chce posílit Eh, eh, sítě pro monitorování IT mm, eh, oblasti s místními a regionálními orgány, pokud jde o legislativní návrhy, tak aby mohlo dojít ke konzultaci v krátké době. Tato síť obsahuje databáze, které by měly být jednak udrženy, jednak rozšířeny. Evropský parlament navrhl tuto částku do rezervy. Neměli jsme dostatek informací v loňském roce. Podrobnější informace jsou nyní k dispozici a proto Věřím, že bychom i tento převod mohli schválit. Très bien. Donc, je soumets... Dobře. Děkujeme. Takže, budeme hlasovat. C'est pour montrer. A tak vy prostě ano, že teda, že jste pro. Chápu. Takže, budeme hlasovat o tomto převodu. Kde pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. F2. Paní zpravodajko. Takže to je ten další. Ty další tři žádosti o převod, to je článek 22 finančního nařízení. Instituce jiné než komise mohou Mm, do, určitého, do určité eh, části svého rozpočtu souhlasit s převodem, pokud v rámci třech týdnů rozpočtové orgány předloží nějaké zásadní problémy, tak tyto převody jsou schváleny. Tyto převody se týkají posílení, ehm, školení, eh, překladu, z, ehm, pojištění. Je tam asi 100 tisíc, 30 tisíc a eh, tisíc 700 eur. Nevidím mm, žádný důvod, proč bychom měli postupovat na základě článku 24 ehm, článku e, finančního nařízení, proto s, tím, s těmito návrhy e, souhlasím, s těmito třemi převody. Pan předseda se ptá, zda můžeme hlasovat o všech třech společně, výborně, takže budeme společně hlasovat F2, F3 a DEC 1. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden je proti. Zdržel se někdo? Děkuji vám. Schváleno. Všechny tři. Ještě nějaké? Mm, Helko, ještě nějaké eh, dal, dal, další, další převody? Ne, to je všechno. Výborně. Čili tím jsme vlastně dokončili veškeré hlasování. Ovšem, ještě, se nám, ještě jsme neskončili náš dnešní program. Proto navrhuji, abychom se vrátili k bodu číslo 16. Je to zpráva pana Lavii to zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejzdálenějších regionů Evropské unie. Giovanni, máš slovo. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Zemědělství v nejvzdálenějších regionech je Eh, podporováno prostřednictvím POSEJ, to znamená specifických řešení zohledňujících nejvzdálenější regiony. Už je tomu tak od roku 1987. Existují objektivní faktory, které eh, s danou polohou souvisejí a proto producenti musí dodržovat určitá další pravidla. Je to Guadeloupe, Reunion, eh, Martinik, prostě zámořské oblasti Francie, potom eh, Azory, Madeira a zámořské oblasti Španělska. Aby se efektivně mohly snížit ceny v eh, těchto nejvzdálenějších oblastech a náklady, protože jsou to ostrovy, které leží daleko, ale přitom jde také o konkurenceschopnost jejich produktů, zdá se být nezbytné, aby byla poskytována podpora také pro dodávání produktů EU do těchto vzdálených regionů. Takže existuje systém zásobování zemědělskými produkty, na základě nařízení 274 z roku 2006 rady. Tam jsou specifická opatření z oblasti zemědělství zohledňující nejvzdálenější regiony. Opatření posej jsou ve dvou kategoriích. Za prvé jsou to dodávky základních potravin pro spotřebu a produkty využívány v zemědělské výrobě a potom jsou to specifická opatření pro Eh, výrobu eh, lokálních zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Už se odehrála první výzkum, výměna názoru v rámci výboru AGRI. Tam zaznělo, že konkurenceschopnost produktů společenství eh, se zhoršila, a to z důvodu mezinárodní finanční krize, která znevýhodnila zemědělství daných oblastí, ale také proto, že existuje obchodní dohoda se zeměmi AKT, která není vykompenzována. To je pouze, pouze takový příklad toho, jak problematická je situace o něch nejvzdálenějších regionů. Panuje tam vysoká nezaměstnanost, je dvakrát tak vysoká jako průměr Evropské unie. A to se týká jak e, počtu, celkového počtu obyvatel, tak nezaměstnanosti mládeže. Současný intervenční rámec není dostačující, protože, jak už e, jsem uvedl, tyto regiony jsou na tom tolik špatně ve srovnání s rokem 2006. Máme zde článek 37 interinstitucionální dohody a proto se navrhuje, aby finanční Eh, prostředky pro tyto eh, regiony byly navýšeny o 69,9 eh, milionů eur. A to odpovídá také tomu, co žádal výbor Agri. Jsme touto částkou vlastně pod číslem, které bylo plánováno v rámci finančního rámce to znamená 5% navýšení celkového programu. Ale přesto dodržíme eh, ten, tu max, ten maximální limit. Děkuji. Merci, monsieur le rapporteur. Děkujeme, pane zpravodaj. Paní Grelie požádala o slovo. Euh, euh, Děkuji mnohokrát za to, že jste nedal slovo. Chtěla jsem jenom podpořit to, co tady řekl můj předřečník o nedostatečnosti finančních prostředků v této oblasti, protože víme, že v zemědělství už klesají příspěvky, víme, že vlastně nejvzdálnější oblasti mají velkou potřebu a na druhé straně některé státy jako ten náš už eh, vlastně mm, eh, měli s tímto problémem do činění. Já mám jednu otázku. Puis euh, Víte, že tady byla dostatečná, že se vytvořila eh, dodatečná konkurence k trhu s banány. A <clears throat> je třeba, aby to eh, všechno bylo v rámci posej, čili já nevím, zda by eventuálně jsme se o tom mohli něco dozvědět ještě od komise, ale ráda bych se také uh, zmínila, rada bych žádala zvýšení eh, prostředků v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Pane zpravodaj, máte odpověď na tuto otázku? Sorry. Lebanon. Eh, il, eh, in primo luogo, come è noto anche alla collega... Eh... Ano, kolegyně jistě ví, že Španělsko, Francie i jiné země Evropské unie také měly k dispozici vlastní prostředky pro podporu zemědělství toho, těchto regionů, které bylo postižené krizí. A je také známo, že otázka Eh, přežití pěstování banánů, po té, co vznikly dohody se zeměmi AKT, je skutečně citlivé téma. A pokud nebudou žádné dodatečné podpory v rámci POSEJ, tak toto pěstování banánů z daných ostrovů zmizí. A zemědělství těchto regionů je na něm ale výrazně závislé. Je závislé na zachování eh, pěstování banánů a proto je tak důležité, že to tam bude zahrnuto, protože stávající kompenzace nejsou dostatečné ve srovnání se škodami, které dané ostrovy utrpěly na základě obchodní dohody, kterou EU podepsala. Děkuji mnohokrát. Rád bych toho využil, abych řekl veřejně, že navzdory pověstem, které tady kolují několik dnů v parlamentu, které dosahají až do výšin Evropského parlamentu. Já nejsem nepřítel banánu. A vůbec ne, a už vůbec ne banánu z Martiniku. Ne, skutečně měl jsem telefonát od vysokého, vysoce postaveného úředníka z EP, který se mě ptal, proč jsem tak nenávistný vůči banánu. Já jsem byl mimořádně překvapen. A před diskusí dnes ráno jsme vůbec neslyšel hovořit o programu a návrzích, o kterých hovořil náš pan zpravodaj a o těch specifických aktuálních problémech s banány eh, v zámořských francouzských departamentech. A eh, s vámi Eh, když to nebyl banán, ale to byl banán AKP. Minulý rok, víte, eh, to bylo s panem Surianem, protože jsme tenkrát hovořili. Vždycky na zasedání AKP vždycky se hovořilo o banánech, ale to je problém, který už je vyřízen. Takže děkuji mnohokrát <clears throat> zpravodajovi a připomínám vám, že eh, Pozměňovací návrhy můžete předkládat do zítra dopoledne, do 14. července tedy to je vlastně slavnost banánů ve Francii, <laughs> banánová slavnost ve Francii. Tady se bude hlasovat 17. a na zemědělském výboru koncem září. Děkuji vám mnohokrát. A nyní Máme ještě, máme paní Verteman a ukončíme potom tou eh, nesmírně důležitou složkou týkající se nemovitosti. O tom bude hovořit paní Holmajorová. Takže tady máme ještě, jedno, čeká nás ještě poslední hlasování. Madame Vertman má slovo. Děkuji vám. Stávající, nastávající stanovisko znamená návrh na změnu nařízení komise z roku 2003. Týká se to energetické daně. Tradičně se vybírají z různých důvodů, aby vznikly příjmy, ale také proto, aby motivovali spotřebitele, aby šetřili energii, a, nebo aby se orientovali na čistší zdroje energie. Všechny členské země EU momentálně takovouto energetickou daň vybírají a stávající platná směrnice z roku 2003 si klade za cíl, aby bránila eh, pokřivování trhu. Řeknu to stručně. Členské státy tedy mají možnost zvýšit tyto daně proč dochází ke změně eh, dané směrnice. Od té doby, co byla směrnice schválena, se politické rámcové podmínky zásadně změnily. Máme zde strategii 2020, která má velice ambiciozní a konkrétní cíle. Přepracování této směrnice pro komisi znamená to, že skutečně tyto věci zohledně zrealizuje. Navíc reaguje na požadavek Rady z března 2008 a také to můžeme považovat za jistý výsledek konference OSN v Cancúnu. Také zaznívají argumenty, související s obchodování s e, povolenkami na emise CO2, protože to zatím tato směrnice nepokrývá. A nyní je třeba si rozmyslet, jaké konkrétní změny to sebou přinese, pokud tuto směrnici změníme. Je třeba zde zohlednit dvě komponenty. Ta první vychází na, z obsahu CO2 a ta druhá z e, obsahu energie. Ta komponenta CO2. Obnovitelné zdroje energie mají být zde vyňaty. Danění CO2 v Evropě není nic nového. Od 90. let už se v nejrůznějších zemích setkáváme se zdaněním CO2. Tyto země s tím udělali velice dobrou zkušenost. Patří k tomu například Finsko, Švédsko, eh, Slovinsko, Nizozemsko, Norsko, Německo a Spojené království. Tolik tedy jenom pro doplnění celkového obrázku. A druhá komponenta je komponenta energetická. Určitý zdroj energie nebo palivo se eh, tedy daní podle toho, jak energii z něj lze získat. A když si tedy vezmeme, že energetická účinnost by byla automaticky odměňována, tak to také staví věc do jiné perspektivy. Takže tyto dva prvky by se měly propojit, tak aby z toho vznikla celková eh, daňová sazba, která bude na daný produkt aplikována. Členské státy ale přitom mají mít možnost, aby stanovovaly daňové sazby vyšší, než jsou ty minimální sazby stanovené EU. Jaké jsou cíle? Komise chce eh, působit v oblasti nebo sladit eh, růst, omezování CO2 a jiná opatření na ochranu životního prostředí. Důležité ale zde je, aby členské státy měly možnost to, to zdanění měnit tak, aby to podporovala jejich růst a aby to celé bylo sou, v souladu s, eh, s eh, strategií 2020. Takže je zde možnost zvýšit Eh, zdanění energie, ale například snížit zdanění práce. Jaký je konkrétní dopad pro občany? Eh, v některých státech jsou velice komplikované, těžké situace. Jde o to, že zde máme opatření v oblasti životního prostředí, které budou mít dopad i na domácnosti, které jsou finančně sociální slabší. A to je pro mě něco velice důležitého. A zde naprosto souhlasíme s komisí. Je, panuje zde přístup eh, signalizování sociálních opatření. Celá záležitost bude mít dopad podle toho, jakou měrou budou členské státy dané vybrané daně opět používat. Takže sl- ekonomicky slabší domácnosti by měly mít možnost platit v paušál a získávat tak finanční vyrovnání. Ty země, které již zavedly zdanění CO2, skutečně propojily opatření také se učiněnými sociálními opatřeními, vykompenzovaly to. Vzpomínám si třeba na svoji vlast, v zimě je tam velká zima, takže náklady na eh, vytápění by potom měly mít nižší sazbu daně. Důležité je, že tato směrnice by měla platit od roku 2013 a schválení v radě musí být jednomyslné. Už eh, se odehrála jednání se stínovými zpravodaji, jednali jsme také s komisí, už máme k dispozici také stanoviska z některých zemí, další stanoviska dělá Envy, ITRE, Agri a TRAN. V těchto krátkých rozhovorech jsme se shodli na tom, že se zaměříme skutečně výradně na náš úkol v rámci rozpočtu a stanovisko přichází nyní opravdu ve vhodnou domu, protože z nyní eh, diskutujeme víceletý finanční rámec. Explicitně jsme řekli, že chceme zavést daň z finančních transakcí a využitý pro vlastní zdroje v budoucnu. Domnívám se, že by bylo tedy důležité prodiskutovat a promyslet také následující věc. A sice využít danění CO2 jako vlastní zdroj pro rozpočet Evropské unie. S tím, že by se řeklo, že ty daně, které přijdou z členských zemí, zdanění CO2 bude e, určitá částka, o níž by se potom snížila ta částka, kterou členské státy odvádějí jako přímou platbu do evropského rozpočtu. Pane předsedo, také chci upozornit na reformní koncepci vás, paní Juty Haug a Chýfr Hofstata k rozpočtu Evropské unie. Tam se opět diskutuje o vlastních zdrojích. Je to téma, které jsme zde také projednávali včera, že už je to vlastně věc stanovená ve smlouvách a že bychom se měli chovat v souladu se smlouvou a se smlouvami. E, proto je pro mě velice důležité, abychom dobře spolupracovali, aby se všechny frakce shodly tak, aby to nalezlo podporu v širokém politickém spektru a danění CO2 bylo začleněno do oblasti vlastních zdrojů evropského rozpočtu. Pokud e, jsou ještě nějaké otázky, tak e, vám jsem samozřejmě k dispozici, také vaše otázky uvítám. Za komisi je zde pán Van Geloibe, e, DG Taxot, takže on je nám také k dispozici, pokud na něj máme nějaké otázky. Děkuji. Merci, madame. Děkuji, madam. To bylo nesmírně zajímavé a mohu se osobně připojit k tomu, že jste nám skutečně tady udělala silný, předložila silný, intenzivní návrh. Připomínám, že kalendář pro, pro studování vašeho stanoviska je takový, že se budeme zaobírat vaším návrhem 8. září Budeme mít deadline pro pozměňovací návrhy 22. září. Váš návrh budeme odhlasovávat 13. října a v Ekonu. Bude potom hlasovat v lednu 2012. Bude tady, jak víte, určité spojení se zkoumáním návrhu vlastních zdrojů. Takže vám děkuji mnohokrát a je třeba, abychom přistoupili. Promiňte, paní Karvajo, chtěla něco říct, prosím, velmi rychle, protože má nás zbývá ještě hlasování jedno, ano, promiňte. Děkuji. Chtěla jsem poděkovat eh, zpravodajce za velice otevřenou metodu spolupráce, protože již se setkáváme a diskutujeme. Toto je nesmírně komplexní výměna stávající směrnice o zdanění, ale podle našeho názoru, podle názoru EPP, bychom eh, měli se snažit skutečně přizpůsobovat naše stanovisko k obavám rozpočtu Eh, to je také názor výboru ITRE. A jak také řekla paní zpravodajka, největší propojení obsahu na této směrnice s naším výborem se týká právě vlastních zdrojů. I když v návrhu komise eh, nebyla vyžadována eh, taxace, zdaňování CO2 do, ve vlastních zdrojích ale neměli bychom předjímat diskusy o vlastních zdrojích, která se bude konat v tomto výboru. Takže toto je vlastně to hlavní propojení a domnívám se, že bychom neměli k tomu komplexnímu tématu jiných výborů přistupovat, eh, co se týče výměny nebo změny v této směrnici. Děkuji vám. Děkuji vám, madam. Takže teď dávám slovo na tři minuty Barbaře Matere Marvaterové, která nám řekne, že čtyři zajímavé, čtyři, čtyři složky zajímají Nizozemsko. A týká se to přizpůs, fondu k přizpůsobince globalizace. Barbaro, máte slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já vám dnes eh, předkládám požadavky na uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Týká se to čtyř různých případů, ale v jednom státě, a to je Nizozemsko. Ta první žádost se týká 800 poropuštěných z Jižního Holandu, Trechtu byly to grafici, e, Pak 352 podniků, ta suma ve fondu, která je plánována 2 miliony 650 tisíc eur. Ta druhá žádo se týká regionu Nord Brabant a tam je to 199 zaměstnanců, kteří byli propuštěni. Eh, byla to výroba reklamních prostředků a je to nějakých 670 tisíc eur. A to patří k článku 2c, kde se hovoří o tom, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci je možné také využít ve speciálních případech, pokud dané propuštění má e, lokální dopad. Ta třetí žádost také souvisí s článkem 2c nařízení týkající se tohoto fondu. Je to podpora 214 zaměstnanců v oblasti over ASO. Asi zde musím udělat takový malý exkurs, eh, protože díky své práci se nyní učím různé jazyky, tak eh, řečnice říká over ISO, ale výslovnost je over ISO. Takže tady se to týkalo také grafiků, eh, kde došlo k výraznému poklesu prodeje v roce 2009 v důsledku Eh, finanční krize a plánovaná částka je přibližně 720 tisíc eur. A poslední eh, žádost se týká Severního Holandu a Flevolandu. A to je 551 zaměstnanců opět činí v oblasti grafiky eh, v 26 malých a středních podnicích. Příspěvek, který je žádán, je 1,85 milionů eur přibližně. Dovolte mi připomenout, že lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 22. července, hlasovat se bude 8. září ve výboru a v plénu, pokud nebude žádný problém, se plánuje na první zářivé plenární zasedání. Na základě připomínek eh, kolegyň a kolegů jsem trochu upravila také to písemné znění daného dokumentu. Je tam tedy uvedeno také důvod propuštění a k radosti mnoha kolegů jsem také uvedla, jakým způsobem budou finance využity. Takže chci kolegyně a kolegy požádat, že ti, kteří spochybňují, zda tyto prostředky budou hodně využiti, aby si tak skutečně detailně přečetli, protože jsem se na dané věci přeptala a také jsem ten text náležitě doplnila, aby to bylo transparentnější a uvedla jsem, jakým způsobem budou prostředky využity. A chci také říci, že nejde o nějaké nadnárodní společnosti, ale jsou zde i dva případy malých a středních podniků, takže Pomáháme zde 190 zaměstnancům. Jsou to možná malá čísla, ale přece jenom jsou důležitá pro další žádosti. Bohužel pan Epping tu není. Eh, monsieur Hartung, non plus. Ani pan Hartong. Voilà. Mais il sera intéressant de voir... Euh, Bylo zajímavé vidět, jak to s touto složkou vypadá, takže děkujeme mnohokrát, to je výborné, takže připomínám, že se budeme zaobírat, čili dluhuta po předkládání pozměňovacích návrhů je 22. července. My budeme hlasovat 8. září a výbor pro zaměstnanost také bude hlasovat ve stejný den. Takže výborně. A teď můžeme přejít k poslednímu bodu, to je bod číslo 27, to je politika v oblasti nemovitostí. A naší specializovanou zpravodajkou je Monika Holmajerová, která má dvě složky a přeje si nám o nich něco říci. Moniko. Děkuji, pane předsedo. Ano, myslím si, že jsou to dvě relativně jednoduché složky. Ta první se týká Evropské služby pro vnější činnost jsme vydali stanovisko a jak už jsme se tehdy interně domnívali, tak nastalo to, co jsme čekali, a sice, že více náklady jsou vyšší než 1 milion, ale jsou celkem logicky zdůvodněné, nejsou tam větší problémy. Fitting out 20,7 milionů, 25 měsíců bez placení eh, nájemného, 254 eur na metr čtvereční, 12,5 milionů, přičemž tam jsou určité podíly, co se týče placení nájemného a splácení. Na začátku byly určité pochybnosti, ale ve spolupráci s eh, SVČ jsme to odhadli na 8,5 milionu. Ten odhad byl dosti správný, protože jinak by ten nárůst byl dnes ještě vyšší a těch 8,5 milionů nebude překročeno. Eh, kromě toho fitting autu zde budou ještě specifické práce, co se týče například přijímacích prostor nebo prostor pro pořádání tiskových konferencí a podobně. To bude nějaké 3 miliony eur. Náklady pro bezpečnostní opatření, není možné hradit se stávajícího rozpočtu pro rok 2011. SVČ chce dva, z 20,7 to navýšit na 30,8 milionů, takže to by byl ten fitting out, bezpečnost a také specifické práce. Roční placení nájemného má zůstat stejné, ale smlouva má být prodloužena na 30 let. Já jsem na základě toho řekla, protože přece jenom už znám mezi tím docela dobře belgické budovy, tak eh, jsem vyjádřila eh, určité obavy souvislosti s budovami staršími 20 let, takže jsem je žádala, aby to s AXou e, projednali, aby od 20. E, roku v případě větších, rozsáhlejších sanací, například celkové renovace e, potrubí nebo topení, že by tedy po 30 letech, pokud eh, budovu opustíme, takže AXA za ty doby, eh, roky, kdy SVČ v budově nebude, tak eh, AXA převezme určitý podíl něch nákladů za danou budovu. AXA vyslala dosti pozitivní signál, že jsou ochotní tady od toho 20. Roka, tak, roku tak učinit, takže je to určitá výhoda proti původnímu návrhu, kde bylo 23 let. Navíc AXA na oplátku e, nabízí tři měsíce bez nájmu, což je čistá úspora 2,8 milionů. Takže celkově e, zde máme velice rozumnou úpravu SVČ. Nás navíc informuje o tom, že 7,5 milionů eur je třeba financovat pro vybavení nábytkem, komunikačními systémy, citlivá bezpečnostní opatření specifická pro SVČ a také pro údržbu a hlídání budovy. Tento transfer mm, převod budeme brzy projednávat. E, vypracovali jsme náležité stanovisko v tomto stan- nebo chceme ho ještě vydat a v tomto stanovisku explicitně říkáme, že si přejeme, aby od toho 20. roku se větší opatření konala se zapojením AXA. A jinak eh, navrhuji vydat pozitivní stanovisko, být pro, protože ta základní data se nějak zásadním způsobem nezměnila. Děkuji. Děkujeme. Ano, já už eh, Vím, že už vlastně zastoupení Evropské externí služby už mi řekli, že došlo k té výměně názorů, té první a to znamená všechno to, co jste řekla, to jenom potvrzuje. Čili kdo je pro? Kdo je pro toto stanovisko, které navrhuje paní zpravodajka? Děkujeme. Kdo je proti? Nikdo proti, zdržel se někdo, takže jednomyslně jsme to schválili. Druhá, druhý návrh, Moniko. Já děkuji, děkuji také panu Haglundovi, že se k nám vrátil, protože on je spolu s pravodajem a také to pečlivě sleduje danou problematiku. E, druhé téma budova evropské soudního dvora, budu o tom hovořit dnes velice stručně. Proč stručně? Evropský soudní dvůr byl tak laskav, že nás velice záhy informoval o tom, že něco plánuje a to považuji za velice dobrou věc takže bych ho dal skutečně za vzor ostatním, protože je dobré, když jsme včas informováni, že někdo plánuje velké projekty. Evropský soudní dvůr eh, plánuje vybudovat takovou třetí věž, dvě už stojí. Proč plánuje tu třetí budovu? Evropský soudní dvůr je v budovách, které jsou decentralizované poloze, jsou velice drahé a chce mít vše u sebe, také nás čeká rozšíření o Chorvatsko, tak to chce všechno pokrýt, ale nechce zvyšovat náklady, ale trvalé náklady snížit. To je jeho cíl, o, něž usil, o nějž usiluje. A to je cíl, s kterým můžeme jedině souhlasit, bez ohledu na to, zda máte rádi věžáky nebo ne, to je něco jiného a jak architektonicky vypadají nebo ne. Jsou někteří, kteří eh, tyto dvě budovy vysoké milují, jiní jsou ab, absolutně proti. Nicméně důležité je, abychom my danou plochu získali za relativně nízké peníze. Takže chystá se páté rozšíření budovy, to znamená postavení, postavení třetí věže, 49 600 metrů čtverečních celká plocha, 28 570 Eh, jsou, obchodní, eh, jsou kancelářské eh, prostory, průměrná plocha na osobu 34 metrů čtverečních. Potom tam bude také propojení té nové budovy a starých budov prostřednictvím takové galerie, to je podle mého názoru dobré, časový harmonogram až do vyjednání smlouvy a plánování projekt, projektů architektů a financování se uvádí dva roky, stavební práce 30 až 36 měsíců. Dokončení budovy je plánováno pro rok 2016-2017. Principiálně by se mělo postupovat takto. Lucemburské úřady, já zde chci explicitně Lucembursku eh, poděkovat. Zdarma převezme eh, roli stavebníka, to je skutečně velkorysé gesto. Stát také využije soukromou nemovitostní společnost, která se pořad, postará o eh, úvěr i o možné zas, zapojení EIB tato společnost eh, říká své budovy pronajmého státu Lucembursku, Lucemburského pronajme ESD. Jakmile splacené nájemné zaplatí eh, vybudování budov a nákladů, které Lucembursku vznikly, tak eh, vlastnictví přechází na stát a potom přímo na Evropský soudní dvůr, takže je plánována tzv. nájemně kupní smlouva. Evropský Eh, je třeba eh, schvalovat eh, vše ze strany Evropského soudního dvora. Ještě není přesně stanoveno splácení, ovšem bude, až bude hotová smlouva. Když se podíváme na odhad nákladů 132 milionů na základě platného indexu pro stavební náklady z roku 2010. Je tam určitá rezerva neočekávaných nákladů 10 také pro projekční kancelář a tak dále. Když to celé propočítáme s úroky, inflací a vším, co k tomu patří, tak eh, to bude 239 milionů celkových nákladů, pokud eh, už zohledníme i eh, renovační náklady v budoucnu i kdyby ty podmínky byly eh, trochu horší, tak eh, to bude finančně docela výhodné, takže měli bychom principiálně tomu dát zelenou, ale teprve jakmile eh, bude mít Evropský soudní dvůr konkrétní čísla, tak by nám měl potom předložit konkrétní žádost, která bude konkrétně vyčíslena, tak to bych to navrhovala formulovat. Děkuji. Děkujeme, říká vám předseda. Spravodajka teda je pro, je to stanovisko, které je pozitivní, kdo je pro, Děkuji vám, kdo je proti. Zdržel se někdo? Takže jednomyslně paní zpravodajko, paní Holmajerová. Ano, víte, tak teda byl pro, ale v podstatě trošku tam ještě něco zvažoval, ano, ne úplně dostatečně zvedl ruku. Děkujeme, blahopřejeme, Moniko. Blahopřejeme. A samozřejmě, že zde vítáme i zástupce Evropského soudního dvora. Předtím, než ukončíme dnešní schůzku, rád bych informoval Moniku o tom, že v podstatě ona už se na mě obrátila, my jsme opětovně pracovali s sekretariátem, s koordinátory, pokud jde o ten postup, pokud jde opravdu o tu velice krátkou hůtu, kterou máme k dispozici nebo teda kterou máte vy jako zpravodajka pro mm, zkoumání celé této, mm, tohoto návrhu vlastně nemovitosti koordinátoři mi dali zeleno, abychom přišli s určitým postupem, takovým zkráceným, který bude pro vás, Moniko, praktičtější. My to připravujeme písemně, my vám to předložíme, budete s tím, budete-li s tím souhlasit, tak samozřejmě tak to budeme postupovat takto a pokud by tam byl problém, tak opět na koordinátory byste se obrátila. Končím dnešní dopolední setkání, budete mít čas na aperitivek a na oběd, ovšem v 15.00 zde se opět sejdeme společně s výborem pro rozpočtovou kontrolu, budeme hovořit o finančním nařízení z Inge, která superstar, nebudeme hlasovat, ovšem bude tam tato naše superstar a tím končím dnešní ranní schůzku. Děkuji.